Ladies and gentlemen, shall we get started? Dámy a pánové, můžeme začít. Již je 10 minut po 15. hodiny. Mezi námi jsou zástupci čtyř politických skupin, takže tu nemáme žádné zábrany, abychom začali dnešní zasedání. V první řadě přijetí pořadu jednání. Návrh pořadu jednání vám byl zaslán. Takže pokud nikdo nemá žádné výhrady, můžeme pořád jednání tímto přijmout a to s následujícími změnami. Bod 9 týkající se Uzbekistánu proběhne zítra odpoledne a bod 14 hlasování o kompromisních návrzích týkající se Protokol o střelných zbraní bude odložen na srpen. A místo toho tématu, které nebude probíráno dnes a zítra, tak bych navrhl to hlasování týkající se, který to je. týkají hlasování o zprávě, jejichž já jsem zpravodajem a vlastně jednání bylo úspěšně um, dovršeno před několika dny, tak si myslím, že tady s tím tady nejsou žádné výhrady a myslím, že bychom tady tuto um, moji zprávu o mezinárodní dohodě o tropických dřevinách mohli odhlasovat zítra. Mimo jiné, toto zasedání, jak je již zvykem, je přenášeno přes internet. Příslušné dokumenty byly rozeslány. A dnes z důvodu, které nemůžeme ovlivnit, bylo zrušeno tlumočení do švédštiny a na zítřejší zasedání na téma eh, na eh, Maroko a Středomoří, tu máme zajištěno tlumočení do arabštiny a bude zrušeno tlumočení v maďarštině. Pan eh, Kojelis, člen sekretariátu, je novým členem. Dnes již spolu s námi zasedá za předsednickým stolem a nahrazuje tu Donatelu Pribals, která nás opustila před několika měsíci. Takže já vás tímto vítám a přeji vám mnoho úspěchu a mnoho štěstí ve vaší práci. Bod číslo 3 ten se týká současného stavu probíhajících trojstranných jednání. Podle zprávy týkající se provádění článku 10 ehm, protokolu Spojených národů o střelných zbraních 28. června proběhlo třetí zasedání a bylo dosaženo dohody s radou. A já bych eh, tímto rád vyzval kolegu Jakolinyho, pokud je mezi námi. Není. Já jsem nebyl přítomen, nicméně mně byly sděleny výsledky jednání a tedy, že bylo dosaženo vyrovnaného kompromisu mezi námi a mezi radou. Takže si myslím, že tímto bychom si mohli poblahopřát nám tedy i radě za tento úspěch. Dále, co se týče Majorovy zprávy o změně nařízení Rady o výjimečných obchodních opatřeních pro země a území, které se účastní nebo jsou napojeny na evropský proces stabilizace a přidružení, to znamená západní Balkán. Tady proběhlo druhé zasedání trialogu 29. června, ale nebylo dosaženo dohody, nicméně došlo k přiblížení se k této dohodě. Třetí zasedání pak proběhlo včera odpoledne a nyní tedy mám to potěšení vám oznámit, že bylo dosaženo kompromisní dohody mezi eh, námi a radou. Všechny politické skupiny byly obeznámeny a podpořily kompromisní dohodu i když jsme tedy museli učinit určité ústupky vůči radě, ale myslím si, eh, že ty podstatné cíle toho našeho původního záměru byly dosaženy. Takže je to dobrý výsledek a jak jsme se již eh, dohodli, hlasování proběhne zítra. Bylo to téma, které se projednávalo v podstatě již téměř rok. Rada byla v tomto opožděna, co se týkalo přijetí mandátu pro jednání, ale my jsme byli tedy eh, rychlí. Poté, co se rada eh, dohodla ohledně mandátu a vše jsme rychle uzavřeli. Za třetí, co se týče mé vlastní zprávy o návrhu MFI, i Gruzii. Tady navrhujeme nové datum pro trialog, ale rada zatím nemohla na to kladně odpovědět, takže musíme se k tomuto vrátit po letní přestávce. Co se týče ICI finančních nástrojů, které projednáváme tedy společně v rámci finančních nástrojů. Tady jednání e, trialogu proběhlo, zatím nebylo dosaženo kompromisu, ale již se blížíme k tomuto kompromisu. Jsou tu nevyřešené otázky ohledně našich požadavků, aby nařízení obsahovalo alespoň kritéria o přidělování finančních prostředků. Helmut Scholz je přítomen a já bych ho tímto požádal, aby nás krátce obeznámil s vývojem jednání tohoto trialogu. Helmute, prosím. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, protože se dostáváme už do pátého kola a právě jsme si vyměnili názory, co se týče stanoviska. Máme od komise její návrh o vnějších finančních pozicích a náš protějšek, vyjednávací tým parlamentu pod vedením předsedy. My jsme formulovali protinávrh návrhu komise a proběhlo několik kol jednání ohledně tohoto protinávrhu a pravděpodobně v září budeme schopni zahájit skutečná vyjednávání o textu, který je právě teď ze strany parlamentu prezentován a uvidíme, jakým způsobem se nám podaří prosadit jednotné stanovisko Evropského parlamentu, co se týče eh, tedy všech těch vnějších finančních pozic, takže tak to vypadá aktuální stav věcí. Jak máme tady ministra obchodu z Polska. Polské předsednictví pravděpodobně bude schopno tato jednání uzavřít a tak budeme mít tedy řešení pro tento vnější finanční nástroj a to bude v zájmu jak občanů, tak všech institucí Evropské unie. Děkuji. Vzhledem k tomu, že toto téma je časově mnohem náročnější, myslím, že je to způsobeno tím, že na něm pracují minimálně tři výbory v Evropském parlamentu a přesto se nám daří dosahovat pokroku. Neřekl jsem vám ještě, o důležitém třístraném jednání, co se týče smluv o bilaterálních investic. Spravodajem eh, jsem já, protože předchozí spravodaj se rozhodl zanechat této činnosti po hlasování v tomto výboru a na plenárním zasedání. První třístrané jednání proběhlo dnes dopoledne. Bylo zatím pouze orientační a žádná skutečná vyjednávání neproběhla. Naším cílem bylo vyslechnout si názory rady, abychom zjistili, jakou má filozofii a jaký obhajuje. Eh, stanoviska rady a parlamentu schválena plenárním zasedáním a potom náš návrh, myslím, že prozatím jsou prozatím značně vzájemně vzdálená, takže nás čekají složitá jednání, ale jsme teprve na jejich počátku a dohodli jsme se pokračovat v těch třístranných jednáních bezprostředně po letní přestávce. Máme tady mnoho želízek v ohni probíhají mnoha jednání, snad se nám podaří řadu z nich úspěšně ukončit. Eh, chci vás také informovat o tom, že v tomto výboru máme nového člena, bohužel Tolky a Saichi, předchozí člen EPP, nás opustil. Co by člen tohoto výboru, tedy členka, ona se mi osobně svěřila, proč odchází, přechází do výboru AFET, kam byla nominována svou politickou skupinou a místo ní přichází pan Flanke Prust, samozřejmě ze stejného výboru. Vítám vás tady a Dostal jste se do velice pilného výboru, dalo by se říct i významného. A my tady máme mnoho práce, ale děláme ji rádi. Teď tady bod čtyři na našem pořadu jednání. Máme zde vzácného hosta, pane Valdemara Pavlaka, zastupujícího úřadujícího předsedu rady Polského ministra hospodářství. Cílem této výměny názoru je umožnit polské předsednictví, aby nás informovalo o svých prioritách v oblasti mezinárodního obchodu a také o tom, která budou pro jejich předsednictví jako témata nejdůležitější. S radostí vás tedy vítám. A chci panu Pavlakovi především eh, poděkovat jménem delegace INTE, která navštívila Varšavu před deseti dny asi za polské pohostinství a za upřímnou a otevřenou výměnu názoru. I vy jistě oceníte, jak podrobné informace na polské předsednictví předá. Takže prosím, věnujte pozornost programu předsednictví a poslouchejte našeho hosta pečlivě. Pane Pavlaku, jsem rád, že jste přišel, vítám vás. Na tomto výboru jsem si jist, že zde nejste naposledy a nyní máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, Já vám chci z celého srdce poděkovat za pozvání na naší dnešní schůzi, na vaši dnešní schůzi. Já vám děkuji, že se se mnou dnes setkáváte a dáváte mi tak příležitost eh, vás seznámit eh, s prioritami polského předsednictví a s naším programem. Úvodem pět hlavních témat. Za prvé, spolupráce s Evropským parlamentem, za druhé naši, naše vztahy z multilaterálních dimenzích, bilaterálních, doufejme i horizontálních otázkách a konečně politika sousedství. Co se týče obecných otázek, chci říci, že polské předsednictví navrhuje ubírat se třemi směry a věnovat se třem prioritním oblastem. Za prvé, integrovat Evropu. Integrace je zdrojem růstu. Za druhé, bezpečnější Evropa a to, co se týče zabezpečení potravin, dodávek potravin, energií. A konečně i otevřenost Evropy, otevřenost vůči novým členským státům a rovněž otevřenost vůči obchodním vztahům. My jsme byli svědky dynamických změn v celosvětové ekonomice v nedávné době, zvláště po finanční krizi z roku 2008. Já bych ale rád pohovořil i o polské transformaci ke změnám u nás, protože za posledních 20 let jsme učinili obrovský vývojový skok a když se ohlédneme za těch dva, eh, zpět do doby před těmi 20 lety a na problémy, které jsme tehdy měli, je třeba přiznat, že jsme nikdy nevěřili, že bychom dnes eh, mohli se nadít takové cti, že se ujmeme rotujícího předsednictví Evropské unie. Naším obecným sdělením eh, v kontextu obchodní politiky proto by byla, eh, by byla čtyři slova. Dynamická eh, Evropa, dynamický svět. Já chci zdůraznit, že náš přístup k těm současným problémům musí skutečně být dynamický. Před několika lety jsem měl příležitost hovořit eh, s jedním Polákem, který měl na starosti jednu významnou funkci mezinárodní a ptal jsem se ho, jak vidí Poláky v tomto proměnlivém světě. A on řekl, že Poláci dokáží dosahovat dobré rovnováhy mezi tím, že jsou tvořiví a že dokáží přesahovat hranice a zároveň dokáží respektovat, eh, respektovat tyto hranice. To je v Evropské unii důležité. Evropská unie je nejvyšší ekonomikou, má největší, nejvyšší HDP na světě, dosahuje dobrého růstu. A proto se musíme zaměřovat právě na tyto faktory, které jsou rozhodující pro naši konkurenceschopnost. Musíme se snažit o to, abychom byli dobře zastoupeni v globální ekonomice a obchodě. Podíváme-li se na tyto strategické programy a návrhy nov, na novou strategii Evropa 2020, která se zaměřuje na růst, inteligentní růst a na inkluzivní růst. Všechny tyto elementy je třeba brát v potaz. Máme-li dobře určené rámce, bude snadnější je vyplnit eh, detaily. Co v oblasti obchodu spatřujeme pro sebe především úkol posílit naši globální politiku, zajistit dynamické hnací síly růstu, které posílí obchod v EU a konečně chceme dbát o reciprocitu v obchodních vztazích se třetími zeměmi. Ve spolupráci s Evropským parlamentem chceme utvářet naše vztahy tak, aby byly založeny na pragmatických a partnerských vztazích. Budeme přitom brát v úvahu nové pravomoci Evropského parlamentu vyplývající z Lisabonské smlouvy. My budeme spolupracovat s Evropským parlamentem na otázkách zákonodárných, jako je třeba nový e, systém cel a vím, že tady mám zpravodaje, který se zabýval za, zabýval, zabýval přími zahraničními investicemi. My budeme chtít využít vašich zkušeností, vašich poznatků. Máte totiž zcela jedinečné znalosti. Někteří z vás fungují v parlamentu již celá léta a pro srovnání chci říci, že já mám dlouhé zkušenosti s prací v polské vládě za posledních 20 eh, let jsme v Polsku měli 14 premiér, takže, premiérů, takže průměrná délka funkční období polského premiéra byla pouze rok a půl. Oproti tomu vy máte cenou zkušenost kontinuity procesu a to je pro nás velmi důležité. Dále dohoda akta, i když i ta je poměrně sporná, a citlivá. Další věc, autonomní eh, preference eh, obchodu s západním Balkánem. I to je důležité, co se týče eh, přístupu k Evropské unii a dalším důležitým tématem je také členství Chorvatska v Evropské unii. Mnozí historikové poukazují na to, že Chorvati jsou slované, kteří v sedmém století emigrovali z oblasti Krakova do své překrásné současné vlasti. Takže po všech těchto stoletích se naši sousedi vracejí do Evropské unie. Takto se na to můžeme dívat. A dále je tady multilaterální rozměr. To jsou tedy globální vztahy. A tady bude nejdůležitějším prvkem zaměřit se na jednání Doha. Nebude lehké dosáhnout úspěchu, protože bude třeba splnit určité technické podmínky, ale i politické podmínky. Tomu se částečně postaví do cesty eh, volby v některých důležitých zemích a proto je úspěch v prosinci spíše Mm, spíše nepravděpodobný. Přesto se pokusíme udělat maximum pro jednání v Doha. Rovněž naše vztahy s různými regiony a změnami, kde budeme chtít uzavřít dohody o spolupráci, budou důležité. Máme dohody o spolupráci s Kanadou, Indií, Singapurem, to vše do této obecné politiky zapadá. Během našeho předsednictví snad budeme mít i příležitost finalizovat dohodu s Ukrajinou. Během našich jednání o globálních dohodách došlo k zajímavé výměně mezi ministrem zemědělství a hospodářství, jak dosáhnout správné rovnováhy mezi těmito dvěma tématy, to znamená na jedné straně průmyslovými a zemědělskými otázkami a potom i otázkami služeb. Na základě všech těchto zkušeností si uvědomujeme eh, význam horizontálního přístupu k bilaterálním i vícestranným dohodám založeným na vzájemnosti. tak abychom i zde mohli učinit ty správné kroky. Co se týče bilaterální dimenze, tady probíhají jednání s Indií, Singapurem, Malajzií. Bude možné otevřít podobná jednání i s Větnamem. Co se týče Větnamu, eh, mimo Větnamu máme také, eh, probíhají eh, dohody CEFTA s Kanadou a naše předsednictví které tento proces podporuje. Já jsem se eh, spojil s ministrem z Kanady, který vyslal jasný signál, že by stál o to tuto dohodu finalizovat. Dále bude rovněž důležité definovat mandát Evropské rady, co se týče eh, více jejich dohod eh, s, s andskými zeměmi, zeměmi Střední Ameriky, Eh, španělští novináři mi položili na toto téma otázku a během našeho předsednictví bude třeba se věnovat všem těmto uvedeným bilaterálním vztahům. Čtvrtá otázka, o které chci hovořit, je otázka horizontálních. Horizontální. Tady chceme prohloubit naši spolupráci a správně utvářet strategické vztahy s partnery Evropské unie, jako jsou USA, Čína, Japonsko a Rusko. Podpoříme i kroky, které povedou k odbourávání překážek mezinárodním obchodu. Polské předsednictví samozřejmě podpoří jakékoliv zdokonalení postupu zadávání veřejných zakázek ve výše uvedených zemích stále bychom o zvýšený přístup k těmto veřejným zakázkám pro naše zvláště malé a střední podniky, protože to jsou nejstálejší zaměstnavatelé a i když chceme zachovat stranou prospěšnost v našich obchodních vztazích, stojíme, stojíme o to, aby v Evropě pracovní místa spíše zůstávala, než aby se z ní stěhovala pryč. Eh, budeme se snažit dopracovat systém preferencí pro, roz, pro uh, uh, pro rozvojové a nejméně rozvinuté země a dále podporujeme úsilí k schválení dohody akta jak už jsem řekl, to bude vyžadovat eh, podrobná a otevřená vyjednávání, protože eh, tato dohoda je poměrně citlivá záležitost. Budeme také muset eh, dopracovávat naše pozice ve vztazích různými třetími zeměmi, zabránit, zabránit nekalým dovozům zboží na evropské trhy. Tady je potřeba se snažit o Eh, dobré podmínky a o eh, rovné podmínky. Dále politika sousedství. My budeme eh, se snažit mít dobré vztahy a spravedlivé vztahy v politice východního a jižního sousedství, což Evropské unii umožní podporovat růst a rozvoj tak, aby na hranicích Evropské unie, kde jsou mě některé, které strádají, abychom jim pomohli, abychom méně trpěli nežádoucí imigrací. A dále eh, musíme zavést novou dynamiku do vztahu se severoafrickými zeměmi. Chceme povzbuzovat evropské podniky k investicím do tohoto regionu tak, aby tam vznikala pracovní místa a aby v těchto blízkých sousedech Evropské unie byl lepší život. Dámy a pánové, chci znovu opakovat, že stojíme o spolupráci s Evropským parlamentem. Chceme využít vašich zkušeností a znalostí a dovedností, takže Doufám, že díky této spolupráci se podaří propůjčit Evropě větší dynamismus, aby Evropa postupovala rychleji v tomto proměnlivém světě. Mnohokrát děkuji za vaši obsáhlou prezentaci. Máme určitá časová omezení. Dohodl jsem se s hosty, že bychom měli skončit tuto část do čtyř hodin, takže bych chtěl požádat poslance, aby byli co nejstručnější. Prosím, abyste měli přehled, žádám sekretariát, eh, aby zahádil, eh, aby nechal běžet hodiny. Jako první má slovo nikoli pan Dartmouth, ale první má slovo Tania Kaspary za EPP. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře. Srdečně děkuji, že jste dnes přišel mezi nás, že máme příležitost hovořit o celé řadě věcí. Já bych chtěl eh, se ale omezit na tři body. Za prvé, obchodní strategie Evropské komise eh, a strategie EU 2020. Mám dojem a ukázalo se to také při hlasování ve výboru, že komise nám sice předložila časový plán, pro oblast obchodní politiky v následujících eh, třech a čtyřech letech, ale skutečnou obchodní strategii nám Evropská komise nepředložila. A nyní dochází k problémům eh, vyjednávání z Doha a tak je nutnější než kdykoliv předtím, abychom se zamysleli nad tím, jak by měla eh, vypadat budoucí obchodní strategie, ne pro následující 3-4 roky, ale pro následujících 20 let. A moje otázka je, myslíte si, že rada by mohla požádat komisi o to, aby se zamyslela nad tím, jak by vypadala obchodní politika v následujících 20 letech. Myslíte si, že v tom by nás rada mohla podpořit? A další boda. Hovoří se o obchodní dohodě. Ist die Sorge um Ausnahmen. Um, ale já mám určitou obavu, pokud jde o výjimky. Už jsem při diskuzích s komisí i zde ve výboru několikrát zdůraznil, eh, zda by nebylo možné zahrnout do obchodních dohod s Indií něco nového a to, že výjimky budou eh, omezené ehm, nejen časově, protože s tím by mohly být problémy, protože je těžké předvídat budoucnost, ale že by zde byly určité benchmarky. A samozřejmě komise by měla přijít s nějakými nápady, jak by tyto benchmarky mohly vypadat. Ehm, například by se mohly vztahovat na určitou konkurenceschopnost některých odvětví nebo eh, by se mohly eh, týkat podílu na trhu. Myslíte si, že by to mohl být eh, aspekt, který by se setkal s podporou rady? Já bych byl velice rád, pokud byste odpověděl na tyto dvě věci. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je William Dartmouth za EFD. Uh, Mnohokrát děkuji. Uh, velice mě zaujalo to, co jste řekl. Uh, jsou zde některé věci, se kterými jsem souhlasil. Řekl jste, že malé a střední podniky by měly mít příležitost účastnit se veřejných zakázek v tom s vámi plně souhlasíme. Zbytek toho, co jste říkal, mi připadal těžko srozumitelný a nebylo to kvůli tlumočení, ale kvůli tomu, co jste říkal. Řekl jste, o, hovořil jste o integrování Evropy jako zdroje růstu. Nevím, co vaši kolegové v polské vládě dělali posledních pět, šest měsíců. Uh, ale mohu vám připomenout, že eh, Řecko, Portugalsko a Irsko mají problémy a vy jste si možná vypínali eh, televizi, když se o tom hovořilo. Eh, Řecko má smršťující se hospodářství, stejně také tomu v Portugalsku, v Irsku dochází také ke zpomalování hospodářství. Lidé v tomto výboru jsou ekonomové a myslíme si, že když se používá eh, tento eh, název zpomalující se hospodářství, eh, je třeba mít na paměti také to, že to postihuje lidi, že to má velký dopad na lidi. A co způsobuje smršťování ekonomiky? Je to jednotná měna, je to eurozóna. Jednotná měna byla politické rozhodnutí v zájmu evropské integrace. a něco takového nikdy nemělo v podstatě ekonomický základ a dopady jsou jasné. Smršťující se hospodářství, zpomalující hospodářství, obrovské dopady na lidi. A příčinou toho všeho je evropská integrace. Takže evropská integrace není zdrojem růstu. Naopak, je způsobem, jak dosáhnout trvalé stagnace. A vy jste hovořil o dynamické Evropě v dynamickém světě. Nikoli, pane, jedná se v současné době o sklerotickou Evropu dnešního světa. Já doufám, že to budete mít na paměti. To byl dobrý slogan. Mar- Martin Kazák je dalším řečníkem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, našemu hostů za velice zajímavou prezentaci priorit polského předsednictví v oblasti zahraničního obchodu. Mám tři otázky. První otázka se týká veřejných zakázek a postupů pro zadávání veřejných zakázek. Já, jestli jsem to dobře pochopil, bude to jedna z hlavních priorit vašeho předsednictví. Máme zkušenost s čínskými společnostmi. a Víme, že váš přístup je velice otevřený. Nicméně naše partnerské země nemají takový otevřený přístup. pokud jde o přístup evropských eh, společností k jejím veřejným zakázkám. Eh, myslíte si, že eh, tento nedostatek vzájemnosti, reciprocity vás přiměje k tomu, že byste změnil svůj otevřený přístup? Vy jste řekl, že vaše logo bude necháme zboží, aby eh, emigrovalo, ale práce, aby zůstala eh, v našich, eh, aby zůstala v Evropě. Co tedy chcete udělat pro to, aby skutečně pracovní místa v Evropě zůstala? Druhá otázka se týká vyjednávání z Doha. Když výbor INTA jel do Polska, hovořilo se o tomto tématu? Hovořilo se o tom, že do září nedojde pravděpodobně k žádnému vývoji a že polské předsednictví navrhne diskuzi o multilaterálních vyjednáváních. Plánujete eh, předložit konkrétní návrhy? A třetí otázka se týká embarga ze strany Ruska na některé zemědělské produkty z Evropské unie. Víte, že Španělsko, Dánsko, Belgie, Nizozemsko eh, uspěly Eh, ve zrušení embarga vůči jejich zemědělským produktům, ale vůči dalším zemím toto embargo stále ještě existuje. A moje otázka je, jestli máte nějaké nápady na řešení této věci, především po návštěvě vašeho ministra zemědělství minulý týden v Rusku. A děkuji. Martin Kazák je koordinátor za skupinu ALDE, za liberály, nyní za SAD, pan Martin. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu ministrovi za jeho projev. Eh, váš projev mi připadal zajímavý a ambiciozní. Eh, pokud jde o to množství témat, eh, kterými se budete v následujících měsících zabývat. Ale co mi eh, chybělo, jsou evropské hodnoty v naší obchodní politice. Například, když hovoříme o zemích východního partnerství, mě by zajímalo, jak budete používat obchod pro prosazování lidských práv a dobrých pracovních podmínek v některých zemích, které jako například Uzbekistán používají nucenou dětskou práci. Eh, v při sklízení bavlny, jak chcete eh, například při vyjednávání s Indií eh, prosadit otázku přístupu k lékům, nebo jak chcete změnit například otázku dechtových písků při vyjednávání s Kanadou. Eh, obchod totiž není jenom eh, hospodářskou platformou, ale už se souvisí se širší zahraniční politikou. Děkujeme panu Martinovi. Nějaké další žádosti o slovo za zelené Keith Taylor? Ano, děkuji, pane ministře, za to, co jste řekl. Já jsem pozorně poslouchal. Myslím, že jste eh, zmínil dynamiku a to několikrát a ve vašem dokumentu hovoříte o dynamické Evropě v dynamickém světě. Říkáte, že Evropská unie se bude muset snažit zvýšit svoji konkurenceschopnost, ale e, neříkáte, jak toho chcete dosáhnout. Zdá například zohledníte návrhy pana e, Martina, zda chcete prostřednictvím obchodu prosazovat širší cíle, anebo jestli chcete zohlednit nové zelené myšlenky. Zda chcete používat investice pro prosazování nízkouhlíkové ekonomiky. Moje druhá otázka se týká nové investiční politiky EU, především pokud jde o, o urovnávání sporů mezi investory a státy a pokud jde o rovnováhu mezi právy investorů a zájmy veřejné politiky. Mě by eh, zajímalo, co k tomu můžete říci. A poslední věc. Jsme velice rádi, když eh, slyšíme, že během vašeho předsednictví byste chtěl mít evropskou diskusi o takzvaném strukturálním dumpingu. Dumpingová pravidla by tak měla být eh, rozšířena, aby zahrnovala také sociální dumping a dumping v oblasti životního prostředí. Mě by zajímalo, eh, zda v těchto oblastech máte také, také tak nadšený přístup. A pan Šo za eh, levici. Děkuji, pane předsedo, já děkuji ministrovi za úvodní projev. Měl jsem příležitost jet s delegací INTA do Varšavy, takže jsme už měli příležitost vyměnit si některé názory týkající se úkolů v oblasti mezinárodního obchodu. Takže dnes bych chtěl zopakovat dvě otázky, které jsou podle mého názoru důležité. Za prvé, často se hovoří o soudržnosti politiky. V současné době Evropa prochází e, finančně a hospodářsky problematickým obdobím. My jsme poslouchali vašeho e, premiéra, když představil minulý týden ve Štrasburku polské předsednictví. Měl velice proevropský projekt, e, projev jakým způsobem chcete naplnit tato očekávání, eh, že budou existovat ehm, evropská řešení v oblasti obchodní politiky pro ehm, překonání krize. Jak tedy chcete spojit tato očekávání hospodářského oživení eh, s tou komplikovanou situací v některých zemích Evropské unie? a zároveň jak chcete, eh, jaká konkrétní očekávání máte pro vyjednávání se třetími zeměmi. A další věc, která s tím, co jsem řekl, úzce souvisí, je následující. Vím, že Polsko má úzké vztahy s USA. Takže máte nějaké specifické plány, probíhají specifické diskuse na podporu vyjednávání z Doha, Víme, že míček je nyní na straně eh, Spojených států. Takže jak specificky je možné postupovat v této věci? A třetí otázka se týká politiky východního partnerství. Hovořili jsme o otázce Moldavska, Gruzie a Ukrajiny, když jsme navštívili Varšavu. jaké eh, další nové aspekty by se, byste mohl přinést do naší výměny názoru. Yes. Ano, tímto se obracím opět na našeho hosta, pana ministra Valdemara Pavlaka. Zazněla tu celá řada otázek a připomínek, takže prosím, máte k dispozici spoustu času. První otázka, která tu zazněla v přípravách eh, jednání kol z Doha, eh, připravujeme, že se tato eh, téma objeví a bude to také dobrá příležitost pro to, abychom se zaměřili i na komisi a požádali je o ještě dynamičtější přístup, co se týče našich klíčových obchodních partnerů. Já se teď přiblížím více k mikrofonu. K, tomu, k té otázce Lorda Dartmuse, um, vy jste položil vaši otázku či připomínku poměrně vášnivě. Eh, řekl jste, že v podstatě integrace vedla k problému, který nastal v Řecku. Já si spíš myslím, že bychom se měli zaměřit na několik různých eh, faktů. Ještě předtím, než bylo zavedeno euro, bych vám rád připomněl, že ten přístup Spojeného království k euro byl poměrně specifický. A já si pamatuji, jaká byla reakce Margaret Thatcher, eh, která o tom eh, kdy se v minulosti hovořila, že v určitou dobu, někdy eventuálně v budoucnosti, se i její země připojí, i když bylo jasné, že k něčemu takovému nedojde. A nyní tedy je tu situace eh, v Řecku a ono je to napojeno na dva aspekty. Jednak je to otázka inflace. Když se podíváte na statistiky Eurostatu od roku 96, průměrná míra inflace měla hodnotu 34 zatímco v zemích jako Německo či Francie to bylo 24 a v Řecku 64, takže tam je nějaký 40% rozdíl a to e, za existence e, zóny stejné měny. Druhý aspekt kterým si to můžeme vysvětlit. Když se podíváte na bilanci zahraničního obchodu Německa, tak je tam vždy přebytek e, směrem k evropským zemím, ale když se podíváte na situaci zemí, jako je Řecko, Portugalsko, Irsko, tam vidíte dvě křivky, které jsou právě na tom úplně opačném konci grafu, takže to je klíč pochopení těchto procesů tam eh, příliš eh, moc té soudržnosti eh, nenajdete. Udělování úvěru pro spotřebitele nepovede k tomu, že země bude následně růst. Bude to jenom takové krátkodobé potěšení a následně budete muset úvěr splatit a k něčemu takovému nyní dochází. A v obchodní politice i v hospodářství jako takovém v Evropské unii se musíme zamyslet na takovými procesy takovým způsobem, aby soudržnost mohla být budována. Jsou tu některé země v Evropě, které tedy mohou mít strukturální problémy a jiné mohou eh, být eh, v lepší situaci ale Evropa jako taková nebo unie, Evropská unie je rozsáhlý trh a doufám, že tady na něj, se o něj budeme moci opřít i v takové krizi, jako je ta stávající. V tomto kontextu tady hovořím o dynamice. Pak tu zazněly i další na to napojené otázky o určitých specifičnostech politik. Já bych rád zmínil, co řekl pan Imar Balštejn. Řekl, že v průběhu globalizace zaznamenáváme určitý přesun průmyslu a určité oblasti nízkoziskové se přesunují do určitých zemích periferních a ty centrální, ty, které profitují, tam zůstávají. A, a v podstatě Eh, ty, které byly nejvíce ziskové, to byly finanční operace v posledních letech, zejména ty, které byly napojeny na deriváty. To tedy znamenalo zisky a růst eh, za podmínky, že budete mít odkud eh, čerpat finanč, finanční prostředky. Pokud by tato struktura by byla nějakým způsobem narušena, a vše by bylo velice zranitelné. Je třeba mít opravdovou přirozenou, přidanou hodnotu, tedy mít růst a mít tu rozvoj. A takový je tedy ten kontext, eh, v rámci kterého bychom měli nahlížet na příležitosti Evropy a také činit rozhodnutí o přesunu eh, mění a o tom, jak probíhá konkurence eh, na globální úrovni. Netýká se to jenom finanční oblasti, ale také oblasti komunikací a znalostí. Využiju příklad IBM. Eh, IBM eh, prodalo určitou část produkce do Číny. Eh, Číňané tedy využívají Linux, používají určité nástroje, ovšem zakládají eh, vše na poskytování služeb a tímto získávají finanční prostředky. To může být určitý paradox, protože vlastně Evropská unie je takovou materskou zemí Linuxu. A zdá se, že jsme ji neuměli využít. A já jsem přesvědčen, že nestačí jenom nadšeně ty druhé kritizovat. Musíme najít určitý způsob, jak problémy vyřešit. Jeden můj dobrý přítel, který eh, se přestěhoval ze své vesnice do Varšavy a tam vlastně zaznamenal, že žije ve velice dynamickém prostředí a setkal se tam s úspěšným podnikatelem, a uh, zeptal se ho, jak tady přežít v takovém prostředí. A ten mu dal dobrou radu, byl to člověk, který se jmenoval Tajo a ten mu řekl, no snažte se tady a se uh, nějak orientovat. Měli bychom se tedy zaměřit na to, jak zajistit, jaké jsou naše příležitosti. Pak té otázce pana Kazaka, veřejné zakázky a naše zkušenost s Čínou. Toto uh, není postoj vlády. Eh, to, eh, jak prospívá nyní Čína, není přínosem pro Polsko a rozhodně je pro nás důležité, abychom zajistili tu reciprocitu při otváření, otvírání dalších trhů, i tady prostřednictvím veřejných zakázek a tedy vývozu našeho zboží. Přejeme si otevřenost, ale zase eh, si přejeme, aby i jejich trh byl otevřen našim výrobkům. A v tomto kontextu, když hovoříme o té migraci zboží, a zachování pracovních míst, tady to pravidlo reciprocity je naprosto zásadní. Pokud tu budeme mít strukturovanou smlouvu, pak tu bude opravdu dobrá příležitost, že to bude přínosné pro všechny a že budeme tedy schopni z toho eh, vytěžit maximum pro nás, pro naše regiony a že tu bude probíhat ta vzájemná výměna. Uvedu evropský příklad. V Polsku pro Polsko největším obchodním partnerem je Německo, eh, které představuje jednu čtvrtinu vzájemného obchodu. Za posledních několik let ta obchodní bilance byla poměrně vyrovnaná, tu a tam byly přebytky na té či oné straně zloty jako měna někdy může být oslabena, tak tam mohly být nějaké přebytky, ale jsme poměrně dobrými partnery vzájemně v tomto našem vztahu. Oba, obě strany z toho vycházejí vítězně. Ještě bych zmínil jeden takový příklad, že v dnešní době obchod mezi Německem a Polskem má rozsáhlý objem takový asi, který odpovídá i objemu obchodu s Ruskem a, a Německem, což tedy ukazuje, jak dobré obchodní vztahy se mohou vytvořit a mohou být prospěšné i pro růst. Pro Polsko je obchodování s Českou republikou na srovnatelné úrovni jako obchodování s Ruskem či s Čínou. A na druhou stranu Eh, náš, eh, naše obchodní výměna se spojenou, spojeným královst, eh, pardon, se spojenými státy je na stejné úrovni jako obchodní výměna s Belgií. To tedy ukazuje, jak je důležitá důvěra a víra při obchodování s určitými zeměmi. Je důležité tedy tu mít určité bezpečné Eh, dohody. Pak to ještě otázce pana Kazaka a tedy problému s ruským embargem. Eh, myslím si, že eh, to, co tu jde, jsou tedy určité postoje Ruska, které zavedlo to embargo vůči všem výrobkům Evropské unie ze dne na den. Je třeba tedy toto řádně projednat s Ruskem, aby se tak eh, toto neopakovalo v budoucnosti. A náš ministr zemědělství vycestoval do Ruska a dospěl k závěru, že tam byl nedostatek informací. My jsme nedostali dostatečné informace o tom, co očekávala ruská strana, určité eh, informace z daného institutu o tom, který o tom, který by tedy potvrdil, že ty potraviny nebo ty produkty byly bezpečné. Tedy tento dokument v podstatě nebyl eh, umožněn, nebyl poskytnut a to byl dokument, který by mohl všechnu tu situaci odblokovat. Takže to je nyní zase výzva na komisi, aby se snažila něco takového vyřešit, aby kontrolovala, že vše je plněno, jak má být a aby tu byly tedy, aby došlo k odblokování té situace. Pan Martin za ALDE, eh, vy jste se eh, zmiňoval o pracovních eh, normách a otázka o zodpovědnosti. A to je samozřejmě velice důležité při obchodování Můžeme říci, že peníze nejsou vše. Ano, to samozřejmě. A my bychom měli být zodpovědní také za to, že když otvíráme naše trhy, tak bychom eh, měli zajistit to, aby se respektovala, respektovaly pracovní normy, jako jsou otázky eh, dětské práce a podobně. Zase je to otázka i mandátu ve chvíli, kdy spolupracujeme s třetími zeměmi. Otázka zelených o té konkurenční výhodě Evropské unie. Tady bych chtěl říci, že ten koncept představený OECD, tedy o tom zeleném růstu, o zelené ekonomice, pokud si vezmeme v potaz skutečnost, že Evropská unie se zakládá na strategii udržitelného růstu, tedy na udržitelnosti v aspektech, jako jsou sociální aspekty, životní prostředí a hospodářství, tak eh, můžeme říci, že zelená ekonomika a zelený růst je lidem eh, velice blízká a v tomto kontextu Evropa rozhodně může být lídrem a také v podstatě na samotný život k tomu eh, nutí, abychom takto přistupovali. Pokud tu budeme mít méně paliv, méně ropy, méně plynu, tak budeme mít potřebu eh, tedy se zaměřit na to, co nám příroda eh, může poskytnout, tedy rychleji budeme muset lépe účinněji využívat přírodní zdroje. Dále, další aspekt, soustředit se na nízkouhlíkovou ekonomiku. Hovoříme o ekonomice s nízkými emisemi a, a tady vlastně hovoříme o cíli, ke kterému jsme se zavázali a Evropa v tomto byla a je poměrně úspěšná. Pokud si vezmeme e, příklad tepelného čerpadla, budeme produkovat e, energii e, fosilními palivy, tak to bude účinnost 50 ovšem můžeme dosáhnout mnohem vyšší účinnosti z jiných zdrojů. V Evropě můžeme využívat tepelná čerpadla a zároveň i snižovat naší závislost na klasických zdrojích energie. Zaměření se na zelenou ekonomiku, na udržitelnost samozřejmě také navyšuje eh, konkurenceschopnost eh, Evropské unie eh, v globálních vztazích. A otázka strukturálního dumpingu. To také vyplývá z globalizačních procesů. V dnešní době a tu máme problémy s nezaměstnaností, sociální problémy, se kterými se potýkají země. Nicméně obchod a finanční toky, to jsou otázky e, globálnějšího rástu. To znamená, že zisky, profity e, ze zisku jsou globální, ale následné problémy jsou pak e, národní. To znamená, že bychom měli se snažit vytvořit určitou rovnováhu. Když se nám podařilo překonat krizi v roce 2008, tady byly požadavky těch, kteří si přáli méně regulace, méně pravomocí státu. Pak ale zase se poukazovalo na to, že regulace je eh, vyníkem všeho špatného. Ale eh, dnes bychom se měli věnovat tedy tomu, že budeme podporovat transparentnost v energetice, ve finančních trzích, a také transparentnost v médiích, aby tu nenastaly situace, kdy si někdo vyslouží strukturální monopol. A to by rozhodně přispělo k vytváření dobrých vztahů. Pak další otázka. soudržnosti pro evropské politiky a řešení krize. To byla otázka pana Šolce. Z obchodního hlediska často hovoříme o externí dimenzi, ale je také zajímavé podívat se na obchod uvnitř Evropské unie, protože podle mého názoru obchod mezi zeměmi Evropské unie a tady se zakládám více na té zkušenosti z Polska. V Pol, pro Polsko je klíčovým trhem trh Evropské unie. Tam jsou naši klíčoví obchodní partneři. Tam nalézáme ty dobré a stabilní obchodní vztahy. Sousedská politika, partnerská politika je rozhodně důležitá, jak v té dimenzi jižní, tak východní. To je naprosto zásadní pro Evropu. I když tedy eh, jsou tu určité země v těch oblastech, kterým to bude eh, to přidružení eh, trvat dlouho, nebo možná se nikdy nepodaří, ale rozhodně bychom tam neměli zanechat nějaké prázdno. Rozhodně i v těch oblastech bychom měli podporovat rozvoj. A co se týče vztahu eh, se Spojenými státy a jednání z Doha, již jsme vytvořili určité kontakty v roce 2008. Minister Martin Korolic eh, se zúčastní jednání v Ženevě. Eh, dosáhlo k určitým změnám, již se blížíme k dokončení, k dokončení jednání, nicméně následně to pak všechno spadlo na jednání se Spojenými státy a Indií. Takže ohledně jednání z Doha, američani, kteří se tedy eh, eh, měli učinit rozhodnutí v obchodní politice eh, na úrovni kongresu, a ostatně i ta otázka s Čínou, tady je třeba zachovat nebo najít to správné východisko pro oblast průmyslu, služby a zemědělství. Když se nám podaří eh, tedy dosáhnout dobrého mechanismu, bude to dobré, ale v podstatě na tom to zkrachovalo v Ženevě v roce 2008. A co se týče té politiky sousedství, to jsem tedy zmínil. Je to důležité pro podporu eh, dobrých Eh, dobrých sousedských vztahů, dobrých obchodních vztahů. Pokud eh, jednání z Doha úplně eh, do určité míry zamrzne a nebude tam žádný pokrok, tak o to více by se Evropská unie měla zamyslet, jak prosazovat tedy svoji politiku sousedství a spolupracovat s těmi klíčovými aktéry na globální úrovni protože v tomto je ten nejvyšší potenciál. My v Evropské úrovni, eh, no, unii jsme eh, tak různorodí, že nejsme schopni pochopit, jak důležité je věnovat se právě i tomu chápání specifičností těch jednotlivých partnerských zemí. A ještě na závěr, pokud mi dovolíte, se vrátím znovu k tomu, co řekl Lord Dartmouth který eh, hovořil eh, tak eh, žhavým způsobem o dynamické Evropě. Já vám na to odpovím po svém. Já jsem býval aktivnějším sportovcem, dokonce jsem jezdil na polské tour a když jsem konco, končil jednu tu, eh, fa, eh, jeden ten závod v Zakopané v horské oblasti, tak po několika kilometrech eh, do kopce jsem byl unavený a řekl jsem kolegovi zpomal a on se otočil a řekl mi, no já nemůžu, protože když zpomalím, tak spadnu z kola. A myslím si, že my jsme nyní v takové situaci, kdy nemůžeme zpomalit, ale měli bychom být kreativní a inovativní. Děkuji. Děkuji. Toto je tedy konec naší výměny názorů. Doufám, že polské předsednictví bude úspěšné. Myslím, že si to polské předsednictví také zaslouží. Přeji vám mnoho štěstí. so we can prepare for the votes.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 Colleagues, prepare your voting uh, cards because... Kolegové, připravte si hlasovací kartičky. Prosím o pozornost. Naše setkání ještě zdaleko nekončí. V této místnosti nejsou dovoleny žádné debaty. Všichni ti, kdo stojí a hovoří, by měli přerušit své debaty. Takže výjimečně budeme hlasovat, protože jsme se rozhodli, že přispějeme stanoviskem výboru AFET k doporučení radě a komisi, co se týče jednání o dohodě o přidružení EU Moldavsko. Výbor pro zahraniční záležitosti bude hlasovat zítra a je to výbor, který za doporučení odpovídá a pakliže mají naše hlasování brát v úvahu, musíme hlasovat dnes. Takže Jedná se o hlasování o našem stanovisku. Zpravodajem je David Martin. Vy to stanovisko máte k dispozici. A přistoupíme tady k hlasování. Podáno bylo sedm pozměňovacích návrhů a hlasujeme tedy o těchto návrzích. Návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. The vote is open. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Kdo chybí? Náš nováček. Ale můžeme jeho hlas počítat. Já na vás tedy počkám. So you, we will count your vote as the yes vote. My tedy započítáme váš hlas jako hlas pro, je to tak? No, návrh byl přijat. Návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ověříme návrh číslo 3. Uh, eh, original paragraph. Původní odstavec 2 První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh číslo čtyři, a to je doplnění do odstavce dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh číslo pět. Ověříme výsledek hlasování k návrhu 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Návrh číslo 6, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Hlasování o celém návrhu stanovisku. Hlasujeme elektronicky v té upravené podobě. And it Přijato. pro, pět se zdrželo. Děkuji zpravodaji. A výsledek pošleme výboru AFET. Teď se tady věnujeme bodu 6. systém všeobecných celních preferencí, to je důležité téma, prosím, kdo chce odejít, a odejde co nejrychleji, tak abychom mohli bez vyrušování postupovat v jednání. So, GSP regulation řízení o systému všeobecných celních preferencí GSP. Proběhlo slyšení na toto téma a komise v mezidobí schválila svůj návrh. My jsme stanovili zpravodaje Kristofera Fjellnera z EPP a toto je naše první výměna názorů k důležitému nařízení. Patří k nejdůležitějším elementům právní úpravy. A po Lisabonské smlouvě je i úkolem parlamentu spolurozhodovat na tomto tématu. Christopher Fielner má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, eh, Všeobecné celní preference GSP patří k nejdůležitějším nařízením, možná nařízením s nejdalekosáhlejší působností. Eh, v oblasti eh, mezinárodního obchodu patří také k nejsložitějším, jak jsem zjistil, když jsem se do toho tématu ponořil. Bude mít totiž dopad na život mnoha lidí a na řadu různých ekonomických aktérů. Ti, kdo se touto otázkou zabývají dlouho, zdůrazňují, že by to měl eh, být nástroj omezený a jako takový by měl zůstat. Proto musíme nastavit i správná očekávání, co se týče dopadu GSP. GSP nezmění svět. V rámci této první výměny názorů chci poukázat na oblasti, eh, které je potřeba dále rozpracovávat a Budu vděčen i za vaše názory, tak abychom pracovali skutečně eh, za účasti všech. Já jako zpravodaj eh, nebudu eh, návrh podrobně popisovat, to není mým úkolem. A to, co řekl pan předseda, bylo velice případné. Já se tady zaměřím na ty nejvýznamnější body a nastolím spíše otázky, než abych nabízel odpovědi. První bod, o němž je třeba eh, hovořit, je otázka pokrytí zemí. Eh, nejvýznamnější změnou nového návrhu je nové kritérium uznatelnosti. Eh, ty země, které, které budou mít prospěch z tohoto nového nařízení, jejich počet se zvýší ze 176 na 180. A to z těchto důvodů. Za prvé země, které mají Eh, dohody o volném obchodu a preferenční jiné eh, obchody už nebudou pokračovat v tomto režimu dále. Některé země byly klasifikovány Světovou bankou jako země s vysokými příjmy eh, v, letech, v třech letech po sobě následujících. Ani tyto země nebudou moci dále tento preferenční režim využívat. A dále za zámořské země a teritoria také budou vyňaty z tohoto systému. Je, je tady návrh, je tady návrh, ale učinit takovou hranici, co se týče eh, zemí eh, s nadprůměrnými příjmy, to je více než 4 000 dolarů na hlavu na rok. Ten patří k nejkontroverznějším. To navrhla Světová banka. Jde tedy o to, že dramaticky snížíme tu štědrost, se kterou jsme se rozhodli poskytovat pomoc zemím, které sami sebe označovaly za rozvojové a pro řadu zemí se tak zvýší celní sazby při obchodu s Evropou. V tomto kontextu stojí za zmínkou, že index Světové banky není nový, co se týče nařízení GSP. V současném nařízení z, roce 2000, z roku 2008 se také praví, že vysokopříjmové země je potřeba z tohoto eh, režimu vyjmout. Zatím ale na základě těchto kritérií nebyla téměř žádná země vyloučena z toho zvýhodněného režimu. Já Eh, spatřuje určitou logiku ve zkrácení seznamu zvýhodňovaných zemí. A tento výbor už mnohokrát eh, zdůraznil, že jako příkladu země zálivu, které mají vysoké příjmy na hlavu, eh, by neměly být součástí tohoto zvýhodněného režimu. Nepatří k zemím, na které se chceme zaměřovat pomocí tohoto nástroje. I komise, která se později také vyjádří, ale jedním z jejich hlavních argumentů je to, oni mají takovou, takovou zajímavou metaforu, kterou si od nich eh, vypůjčím, když budeme mít eh, takový rybník preferencí s eh, řadou zemí, ale tam patří takové velké ryby, velké konkurenceschopné země, které vlastně vyzobají veškeré ty preference. To znamená, že ty země, které skutečně potřebují, potom už na ně skoro nic nezbude. Takže když vlastně odfiltrujeme ty bohaté země, zbude více na země chudší a myslím, že to má určitou logiku. My se ale z našeho hlediska musíme dívat na dva aspekty. Za prvé, jestli toto bude znamenat, že chudší země budou také schopny eh, ty eh, výhody eh, využívat když eh, tedy odfiltrujeme nějakou zemi, ku příkladu Indii, bude to mít eh, nutně za následek, že třeba nějaká země z subsaharské Afriky bude schopná těch výhod využít a více, více, eh, více vyvážet, aby, aby se tento prostor neopanovaly země, jako je třeba Mexiko nebo dokonce USA. Takže musíme dbát na to, abychom skutečně dosáhli kýžených výsledků. Za druhé, musíme si přiznat, že když odfiltrujeme ty velké ryby z toho rybníku, že jim, že vlastně tak zvýšíme celní sazby našim důležitým obchodním eh, partnerům. Na to mohou existovat opodstatněné argumenty, ale musíme to udělat s vědomým následku. Takže je tady, jak říkám, určitá logika ke zkrácení seznamu zvýhodněných zemí, ale také je logika v tom, kdy se budeme snažit eh, diferenc, diferencovat mezi eh, těmi roz, eh, rozvojovými zeměmi. Všechny země, které si říkají rozvojová, nejsou stejné. A bylo by dobré i diferencovat v rámci VTO a už tam dochází k dohodě, ale prozatím k ní nedošlo. Proto nový návrh GSP by měl brát v úvahu eh, tu eh, proměňující se politickou a ekonomickou krajinu a zaměřovat se v ní spíše na budoucnost. Proto je důležité mít stabilní a mezinárodně uznávaná kritéria, která budou obhajitelná v rámci VTO, až třeba někdo spochybní naše kroky. Někteří spochybňují eh, to, jestli eh, ten index Světové banky je jedinou alternativou jak eh, hodnotit, eh, jestli je dost podrobný. Eh, o tom se dá hovořit. Myslím ale, že je důležité mít něco stabilního a nesměšovat příliš mnoho aspektů, protože potom dojde k nezamýšleným důsledkům a potom bychom třeba bychom museli spolat na nějaké třetí strany, která změní takováto kritéria v případě, že naše nařízení by mělo následky, které, s kterými bychom předem nepočítali. Co se týče vyloučení, určitých zemí, je jasné, že to by znamenalo zjednodušení návrhu i postupů, protože většina těchto zemí využívá eh, to eh, schéma toho eh, režimu GSP. A třeba mají jiný režim, kterému by dali přednost. My se ale musíme zamě- blíže zamyslet nad důsledky tohoto návrhu na regionální úrovni. Co to bude mít za následek pro země, které v tom režimu zůstanou a jak by oni měli využívat eh, modernizovaná pravidla o původu. Když třeba najednou mnozí jejich obchodní partneři přestanou být členy tohoto zvýhodněného režimu. protože eh, někteří, některé subjekty mohly využívat ten režim GSP, vytvořili si dodatelské odběratelské řetězce a my bychom jim je tímto způsobem zpřetrhali. Takže i to je třeba vzít v úvahu, než to uděláme. A další eh, aspekt, kterému je třeba se věnovat, mimo tedy pokrytí geografického, je pokrytí pokrutu, eh, produktu. Zatím se tady nenavrhuje změna a Eh, hlavním eh, argumentem je, že nemáme příliš velký manév, manévrovací prostor. Jsou tady ale sazební linky, které se nedostaly do tohoto návrhu, protože jsou příliš senzitivní, citlivé. Eh, je třeba si ale uvědomit, že když je něco senzitivní odvětví v Evropě, tak to může být důležité důležitý předmět obchodu. I to je tady třeba vzít v úvahu. Zároveň ale, kdybychom zkrátili seznam zvýhodněných zemí, tak jak navrhuje komise, tak bychom vlastně poskytli preference velice omezenému počtu zemí. Podíváme, ty země, které tam jsou, 40, eh, z těch 80, 40 devět je chudých, takže to by byly země, které by měly možnost vyvážet ty senzitivní produkty. Takže musíme sledovat celý ten seznam všech produktů i z hlediska tedy potenciálně zkráceného seznamu zemí. Potom GSP+. Mnohé ty Zvýhodněné země pravděpodobně podle toho nového režimu nebudou mít GSP, protože třeba budou mít FTA, to je Střední Amerika, Peru, možná i Kolumbie. Zde se stane to, že řeknu to takhle. Eh, komise GSP moc nezměnila, ale Když je někdo konkurenceschopný, tak by za to neměl být trestán, když je v rámci GSP+. Takže komise chce velice zatraktivnit GSP+. A to je v našem zájmu. Asi víte, že GSP+, je režim, kdy zajišťujeme, aby když vlastně se um, schválíte a implementujete 27 různých úmluv, tak potom by také jste měli mít možnost mít preferenční zacházení v EU. Takže chceme-li ten pákový režim a chceme, aby ty třetí země nejenom schválili, ale také implementovaly tyto dohody, tak je důležité toto provést. Komise to ale moc nezměnila, co se týče těchto 27. Nic moc z toho nevyškrtli. Je tam eh, třeba změna klimatu a další aspekty. Já tady vidím určité riziko, že každý z nás bude mít jeden, dva nějakých, eh, nějaké vlastně produkty, které bychom tam rádi doplnili a naopak jeden, dva, které bychom rádi vyškrtli. Takže tady budeme muset při hodnocení toho seznamu být velice obezřetní. Ne třeba jenom kvůli tomu, že když se podíváme na těch 27 Eh, vlastně předmětů, tak ku příkladu země, ze které já pocházím, Švédsko, tam nepodepsala některé ty umluvy. Takže si musíme dát pozor na to, abychom nepřišli o tu atraktivitu, kdybychom eh, vlastně určili, že nějaká země musí být na úrovni Norska, aby se dostala do nějakého režimu, tak tam vlastně si pod sebou budeme podřezávat větev. Ale obe... za čtvrté postupný vývoj. A na, no, nebo odstupňování. A jde jde o to, že když e, vlastně země zvýší svou konkurenceschopnost na evropském trhu vůči ostatním zemím, takže vlastně by ztratila GSP+. Než ale budeme analyzovat tento návrh, tak si musíme uvědomit, že jde o úpravu a rozdělení vlastně rozdělení různých typů soukromých odvětví. Možná, že by zde zůstal nějaký prostor pro snížení Prahu. Budeme-li chtít další věc, od níž je potřeba hovořit, je otázka pojistky. The safeguards under the GSP. Pojistky nebo záruky v rámci GSP se nikdy nepoužívaly, ale především proto, že to nebylo potřeba. Pokud by to potřeba bylo, myslím si, že by bylo těžké je použít. Komise poukazuje na to, že chce zlepšit definice a že by to mělo usnadnit používání těchto záruk, pokud to bude nutné. A především ty specifické eh, záruky v oblasti rybolovu a zemědělství. Je možné požádat o to, aby komise zahájila eh, šetření ve chvíli, kdy se zdá, že došlo k porušení. Nicméně myslím si, že musíme být opatrní, protože eh, ty pojistky jsou velice důležitým nástrojem pro nás v nejrůznějších odvětvích. Také bych chtěl zmínit téma rozhodovacích postupů Nechci zacházet do detailů, protože je to eh, složité, ale budu stručný. To, co navrhla komise, pokud jde o implementující akty a aktiv přinesené pravomoci, já souhlasím s tím, co navrhl pan Scholz ve, spe, ve své zprávě. A vycházím ze stanoviska naší právní služby. zahrnutí Evropského parlamentu by bylo jiné, než eh, čeho jsme byli svědky do posud a eh, odpovídalo by to Lisabonské smlouvě. Jsou zde některé oblasti, kde můžeme očekávat silný odpor rady, ale myslím si, že máme argumenty, které potřebujeme pro obranu návrhu komise. V neposlední řadě trvání nařízení. Komise navrhuje, aby to bylo nařízení eh, s neomezeným trváním, tak aby zde byla předvídatelnost a stabilita, takže zde není žádné konečné datum, kde bude muset být toto nařízení obnoveno. Já si myslím, že to je dobře, protože předvídatelnost je zásadní pro naše hospodářské subjekty, stejně tak jako pro rozvojové země. Ale to neznamená, že se e, nebudeme zabývat přeskumem tohoto nařízení. A po pěti letech se plánuje přeskum. Po zkušenosti s tmy s komisí v této oblasti, komise má často spoždění, proč bychom se měli plně vzdát svých legislativních pravomocí? Možná by mohlo být rozumné navrhnout velice e, vzdálené datum ukončení nařízení, aby zde byla určitá předvídatelnost, ale e, znamenalo by to, že se nevzdáme všech svých pravomocí, možná navrhnout desetiletou lhůtu nebo tak něco. Na závěr bych chtěl říci, že je pro mě velice důležité ukončit eh, svůj projev tím, abych se vrátil k tomu základnímu, čeho chceme dosáhnout. Eh, nejde o úsporné opatření. Eh, nejde o to, že kvůli hospodářské krizi chceme měnit to, co, jak pomáháme rozvojovým zemím. Myslím, že by to byl špatný signál je zde snaha omezit preference, které poskytujeme rozvojovým zemím. Ale nejen to. Jde spíše o to, aby ty preference byly cílenější, abychom skutečně pomáhali těm, kteří to nejvíce potřebují. A aby ten systém byl méně komplikovaný, protože GSP je komplikovaný systém a nemusí být tak komplikovaný, jak uh, Eh, byl do posud a je třeba také, aby byl předvídatelnější. Všechny tyto věci potřebujeme. Cílenost, eh, menší složitost a předvídatelnost. To potřebujeme proto, abychom viděli, eh, zda skutečně dosahujeme svých rozvojových cílů. Pokud nějakým způsobem omezíme to, kolik preferencí poskytujeme rozvojovému světu. Myslím si, že bychom eh, se měli zamyslet nad tím, jak to nějakým způsobem vykompenzovat. Abychom neodebírali preference, které poskytneme. Ale myslím si, že můžeme souhlasit, nebo já tedy souhlasím a s těmi ambicemi komise v tomto směru. Mnohokrát děkuji Kristoferu Fjernerovi. Už byly jmenováni stínoví zpravodajové David Martin za SAD, Nicolo Rinaldi za ALDE, Albert Sturdy za LKR, e Helmut Scholz za GUE. Helmute Scholzi, vy jste všude. Kiltejra za zelené a pan Salvini. Nevím, jak se jmenuje přesným jménem za EFD. Takže zahájíme diskusi. Začneme nejdříve s tínovým zpravodaji David Martin za SAD. Mnohokrát děkuji. Já se budu snažit být stručný, Kristofer. Měl velice obsáhlý úvod, ale myslím, že dobře naznačil, že reforma GSP je velký projekt. Eh, zení jednoduše, ale eh, jakýkoliv pohyb uděláte, jakoukoliv změnu uděláte, eh, takováto změna někoho ovlivní, některé odvětví, některý produkt. A eh, mohlo by to být eh, negativní pro některé země, pokud přijdou o preferenční přístup země, které budou mimo GSP, se kterými máme dohody o volném obchodu, mohou být také ovlivněny především některé produkty, které vyrábějí. Takže je zde třeba narest rovnováhu mezi celou řadou aspektů. Ale podobně jako zpravodaj vítám návrh komise. Myslím, že komise přišla s velice dobrým návrhem na které můžeme dále pracovat. Myslím si, že spíše budeme dolaďovat detaily, než že bychom to nějak dramaticky měnili, ale po letní přestávce se určitě sejdeme se spravodajem a dalšími stínovými spravodaji, abychom zajistili koncenzus v parlamentu. Také vítám to, že se zde snižuje počet zemí ze 186 na 80 protože se tak budeme soustředit na ty země, které mají největší potřebu pomoci. Ale mám obavy, pokud jde o některé země, které mají střední příjmy, protože v těchto zemích je stále celá řada velmi chudých lidí a tito lidé využívali GSP plus a další podporu eh, společenství. Tyto země se díky tomu staly zeměmi se středními příjmy a v důsledku toho vlastně ztrácejí eh, možnost účastnit se GSP plus a dalších preferencí. A já jsem se zamýšlela nad tím, eh, zda by bylo možné to určitým způsobem odstupňovat, ne podle zemí, ale spíše podle odvětví či produktu. Vím, že je to velice komplikované, ale zamýšlela jsem se nad tím, eh, zda jsou zde některé okrajové země, které by z tohoto systému eh, jinak vypadly, ale možná by bylo možné některá jejich citlivá odvětví do systému začlenit. Já jsem eh, spokojený s tím, že se zde normálně soustředíme na eh, jednotlivé země, ale myslím si, že bychom se zde neměli eh, vymlouvat na šetření peněz. Ehm, mělo by zde dojít ke snížení ze 3 miliard na 1,7 miliardy ročně. Ale myslím si, že je zásadní, aby ten systém nakonec pomáhal zemím, kterých se to týká. Je třeba, abychom se na to dále podívali. Pokud jde o monitorování, jsem velice rád to, co říká komise o tomto tématu. Pokud jde o suroviny, mám zde trochu obavy, že by to mělo být mohlo být vnímáno jako to, že Evropská unie se snaží zajistit přístup k surovinám prostřednictvím své obchodní politiky. A poslední bod. Já v podstatě podporuji tu myšlenku otevřeného nařízení. Myslím si, že to nemusí být časově omezeno. A pokud budeme eh, souhlasit, nemyslím si, že bychom měli stanovat nějaký, stanovovat nějakou lhůtu, kdy to vyprší ale měli bychom se podívat na téma aktů v přinesené pravomoci. A pokud máte eh, dohodu eh, s otevřeným koncem, tedy eh, s nejistou délkou trvání, a potom je třeba podívat se, zajistit to, aby při případných změnách byl parlament odpovídajícím způsobem zapojen. Uh, thank you. The next... Mnohokrát děkuji. A další řečník za zelené. Děkuji, předsedo. Jedna důležitá věc, která mi utkvila v paměti, je to, co jste říkal o kritériích pro výběr toho, zda je nějaká země vhodná pro GSP. Vy jste, myslím, použil tu formulaci nějakého jednotného tvrdého nástroje. Nebo neostrého nástroje. Já si myslím, že je potřeba, abychom zde měli nějaké další uh, kritéria, například kritérium lidských práv. To je jedna věc. A druhá věc se týká podmíněnosti. A pan Martin o tom hovořil. Komise navrhuje vyčlenit některé země z tohoto systému, které zahrnou eh, exportní omezení na suroviny. Zdá se, že je to určitá taktika ze strany EU, aby si EU zajistila přístup eh, k surovinám. Eh, jsou zde další věci, u kterých mám trochu problém eh, a které je potřeba rozvinout dále. Jedná se například o potřebu hodnocení dopadu. Především pokud jde o kvalitu a stabilitu pracovních míst Eh, jak to souvisí se současným systémem GSP a jaké budou budoucí dopady nového systému. Cílem systému GSP je odstraňování chudoby. Myslím si, že to musíme mít na paměti. A musíme mít na paměti to, že více než polovina chudých lidí na světě žije v zemích se středním příjmem. A poslední věc. Kristof hovořil o dopadech na regiony nebo subregiony jaké dopady má systém GSP e na jednotlivé oblasti. Myslím si, že to je něco, nad čím se také musíme pozorně zamyslet, když budeme přepracovávat toto nařízení. Já se velice těším na to, že budu moci přispět k dalšímu rozvoji jednotlivých myšlenek. Helmut Scholz, Segue. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsme dorazili k důležitému bodu. Je to důležitá zpráva a já souhlasím postoj zpravodaje, kde upozornil na eh, tu složitost a ta 3D, jak řekl David Martin. Musím uznat, že komise ve svém návrhu to institucionálního Eh, úpravy vzala, vzala v úvahu naši eh, nyní spolurozhodovací pravomoc a společně tedy komise, parlament a rada eh, na tom bude pracovat, jak už řekl kolega Messerschmidt. Ale zároveň si myslím, že je potřeba se znovu zamyslet, proč to celé eh, činíme, čemu poslouží aplikace tohoto nástroje. Musíme si položit otázku, jaký je cíl toho eh, mechanismu GSP a GSP eh, plus. My víme, že cílem mechanismu GSP je pomoci rozvojovým zemím zvýšit příjmy z vývozu tak, aby měli šanci na industrializaci a tím tedy bychom přispěli k jejich trvale udržitelnému ekonomickému rozvoji, aby se nastartoval ekonomický růst i v těchto zemích. Toto tedy mělo za cíl to původní nařízení, takže musíme se zamyslet nad tím, jestli ten doposud uplatňovaný mechanismus k tomu také skutečně vedl. My všichni si uvědomujeme, že Evropská unie se stala postupem doby vlastně nejrozvinutějším eh, systémem a má tedy ten systém GSP s těmi dalšími 13 programy, který si rozvinula, aplikovala a teď se musíme zamyslet nad tím, jestli tento systém vlastně nevedl k tomu, že ty postižené země, které kterým se mělo pomoci, jestli skutečně se eh, dosáhlo těch cílů kýžených. Možná si uvědomíme, že vlastně eh, tyto země eh, zůstaly na téměř stejném, na stejné úrovni vývoje. Možná se trochu posunuli dál, a přitom Evropská unie dováží tedy z těchto zemí ve, v objemu tedy 60 e, miliard, ale a to jsou právě ty tři země, my si musíme uvědomit, že vlastně ty příjmy z vývozu zůstávají nejvyšším zdrojem nebo nejhlavnějším zdrojem příjmů. Takže musíme mít na paměti obsah toho původního nařízení. Na to chci upozornit zvláště teď, když vidíme, že v mezidobí a z dlouhodobého hlediska vlastně se teď eh, ukazuje, že některým zemím bychom ty výhody vlastně Eh, sebrali. A teď nastupuje otázka eh, uzavírání bilaterálních nebo více laterál, multilaterálních dohod mezi EU a některými zeměmi. To znamená, jak se bude tedy chovat mechanismus GSP a GSP plus k možnosti a nebo k hrozbě pro některé státy, že se budou eh, uzavírat bilaterální nebo multilaterální eh, obchodní dohody. To si myslím, že je velice důležité mít na paměti při hodnocení těch dosavadních výsledků. A druhý bod, a myslím, že to je také to, co řekl pan Fialner, a je to důležité, že eh, Světová banka nastavila určitý systém, to je důležité. My máme tedy 4 tisíce až 12 tisíc, tedy eh, to, ten příjem na hlavu. Ale eh, my se dostaneme do takové zajímavé situace, kdy vlastně Eh, budeme podporovat zemi, která třeba má eh, vlastně vyšší příjem na hlavu než nejchudší země Evropské unie. Co se stane tedy eh, s těmito zeměmi, když naopak přijmeme nové země, které do toho na ten mechanismus GSP začnou mít právo. Takže bychom se museli znovu zaměst, zamyslet nad způsoby aplikace. A k tomu ještě tedy ten seznam států, které vypadnou z toho režimu v Latinské eh, Americe. A eh, potom další země, eh, které by do toho spadly, to znamená, ty mají průměrný příjem na hlavu 4-5 tisíc dolarů na rok. ty země ve svých dlouhodobých plánech a ekonomických strategiích nepočítali s tím, že budou z tohoto režimu vyloučeny. Takže já sdílím názor zpravodaje, že bychom tyto skupiny zemí měli ještě jednou eh, vyhodnotit z hlediska fungování tohoto mechanismu, protože přitom nesmíme pustit ze zřetele vlastně ten původně zamýšlený cíl. A možná bychom měli rozšířit pobídky právě pro ten mechanismus GSP+. To znamená, že ty země, které vlastně chceme zvýhodnit tím eh, režimem GSP+, aby si stanovali, stanovili nějaké cíle a tím pádem vlastně eh, tam dojde k vyšší produktivitě, mm-hmm. než jak tomu bylo při původním nastavení cílu. Děkuji a na závěr William Dartmus. Já budu hovořit velice stručně. Naše skupina je pro eh, GSP+, a, a nemusíte eh, úplně patřit eh, k marxistické kritice EU, abyste věděli, že to není dobré pro to, aby se používala celá evr- na evropské produkty a zároveň tedy to vedlo k dumpingu. A zabraňovalo by to také tomu, aby ty třetí země následně vyvážely do Evropské unie, ale zdá se, že k tomu také dochází. Ale nemělo by tomu tak být konkrétně tedy u cukru určité eh, dotované eh, eh, řepné cukry jsou vyváženy a následně tedy zase k nám dováženy. Je to otázka dumpingu. Takže je to dobrá věc, nicméně je to tady určité znepokojení. Na jedné straně víme, že tedy je to 96 zemí, které budou vyloučeny z toho původního seznamu 176, které tedy spadaly do této dohody. To znamená, jejich počet se hodně sníží a můžete tedy namítat, jak již bylo řečeno dvěma mými předřečníky, že to bude správné, protože eh, nyní se musíme více zaměřit. Nicméně, a, a tady totiž ta hodnota preferenci eh, se tu sníží z těch eh, skoro 2,9 miliard na 1,7 miliardu. Nicméně následně ten návrh, který, který leží před námi, snižuje počet zemí a podstatně také snižuje tu hodnotu. A naše frakce, eh, neboli naše strana, je principiálně pro eh, to heslo Trade Not Aid. GSP Plus je dobrá cesta toho směřování, kterým dosáhneme cíle. A tento návrh by znamenal méně obchodu, více pomoci a já doufám, že tedy v první řadě se nad tím komise znovu zamyslí a za druhé tedy eh, výbor eh, po následné komunikaci s komunikací podstatně vylepší tento návrh, protože v jeho stávající formě ji nemůžeme podpořit předseda. A pokud mi dovolíte, také vstoupím do diskuze. Mám několik připomínek Možná ale budu tak eh, trochu stát sám proti proudu. Obchodní preference porušují pravidla MMF. A máme tu tedy otázku těchto výjimek v rámci pravidla MMF. Pokud se jedná o výjimku, tak eh, výjimka by měla být eh, omezená, co se týče pokrytí, rozsahu eh, produktů a také trvání. To je samotný charakter toho slova výjimka. A za druhé, pokud se tedy jedná o výjimku, tak bychom se tedy měli snažit uplatňovat objektivní kritéria. V opačném případě to bude riziko, Eh, toho, že budeme nařknuti z toho, že nejsme objektivní. Tedy nezávislá objektivní kritérie jsou naprosto zásadní, když se vypořádáváme s otázkou obchodních preferencí. To odůvodnění toho, že tyto obchodní preference v rámci MMF se tedy zaměřují na míru rozvoje, takže bychom se měli roz, zaměřit na rozvoj a tedy konkrétně na ty nejméně rozvinuté země. Pak, co se týče toho pokrytí, toho počtu zem, tak tedy eh, bychom měli stavět stranou ty nejle, nejvíce rozvinuté a zaměřit se na ty nejméně rozvinuté země. Tak vzhledem k tomu, že cílem eh, těch eh, obchodů, od nich preferencí ve věci rozvoje, tady bychom se měli tedy eh, zaměřit na produkci, na producenty a ne na hlavní klíčové vývozce v Evropě. A pak na závěr ta otázka režimu GSP toto by nemělo udělovat preference těm eh, vysoce konkurenceschopným odvětvím eh, v těchto zemích na úkor pak eh, našeho evropského průmyslu a míry zaměstnanosti. A myslím, že vůbec nemusím vysvětlovat, proč Spojené, králov, proč Spojené státy Eh, toto neuplatňují ani vůči těm nejméně rozvinutým zemím v určitých aspektech. Samozřejmě mohli bychom být štědřejší tu a tam, nebo i Spojené státy, ale měli bychom k tomu přistupovat rovnovážně a rozhodně ne nikdy na úkor evropského hospodářství a míry zaměstnanosti u nás. Nyní za komisi tu máme Petra Tomsna a vyslechneme si tedy odůvod, vyslechli jsme si odůvodnění návrhu eh, našeho výboru a nyní tedy vy jste si vyslechli, eh, co jsme vám chtěli sdělit a povězte nám tedy, jak se může dále tato diskuze vyvíjet. Děkuji, pane předsedo, a já chci také poděkovat za ty připomínky, které tu zazněly. Já doufám, že včera večer členové výbory dostalo, dostali e-mail s informačním balíčkem, který vypadal podobně jako tato stránka. Doufám, že to tedy máte k dispozici. Je to rozděleno do dvou částí a týká se to ten, toho prvního balíčku, který bych označil jako jednoduchý balíček a ta druhá část obsahuje těch 17 nejdůležitějších otázek a odpovědí. A myslím si, že díky této eh, nyní debatě tam můžeme doplnit další ale rozhodně eh, vnímám, že někteří eh, stále ještě nechápají příliš broho, dobře tento režim, tak jsme to tam na několika stránkách dopracovali, kde jsme to jednoduše zhrnuli, tedy to, jak, v čem spočívá tento režim, otázka volitelnosti těch zvýhodněných zemích, jaká jsou kritéria, jaké jsou ty hospodářské dopady, jak víte, ty by měly být poměrně nízké. Otázka tedy toho odstupňování výrobku a pak otázka GSP plus a těch dalších zvýhodněných pobídek. Ehm, z toho, co tu zaznělo, já se tedy soustředím spíše na ty otázky, které tu zůstaly nezodpovězeny. A e, začal bych tím, že vysvětlím to pozadí, protože možná to tady e, někteří ještě příliš si neuvědomují. Tento návrh nevyvstal čistě z toho, že by komise toto vypracovala sama jako taková. Bylo to podloženo rozsáhlou konzultací, která byla zveřejněna online, je také online k dispozici. Také byla provedena analýza dopadu, ta byla zase také zveřejněna, je k dispozici online, také to vyvstalo na základě rozsáhlé studie Univerzity v Sussexu a dalších a ta je také zveřejněna, je k dispozici. Takže když se tu hovořilo i dnes o účinnosti toho stávajícího režimu, za to děkuji panu profesory, Moreirovi. Spíše ty výsledky jsou takové smíšené, protože toto schéma eh, rozhodně eh, přispělo pozitivně celé řadě zemím k jejich rozvoji a rozhodně eh, zmírnilo chudobu. Takže ano, jak to tady bylo odloženo, no není to vyloženě úplně ten nejskvělejší nástroj. Pomohlo to k redukci chudých, za určitých okolností to funguje. Eh, dobře. A je to založeno také na eh, tom přístupu k jednotlivým zemí. Takže eh, pak to vystává ta otázka, co s těmi chudými v těch velkých zemích, v těch zemích, které označujeme za země se středním příjmem. Ono to není totiž připraveno na to, aby to právě pomáhalo takovému druhu zemí, spíš tedy na ty nejchudších a to prostřednictvím tedy cel, takže by to mělo pomoci vývozu do těch, z těch zemích. A pak otázka eh, toho, že některým se tedy hodně e, líbí to e, markantní snížení počtu ze 176 na 80 zemí. Některým zase ne, ale je důležité tady zdůraznit, že eh, ta zámořská místa eh, představují asi 30 zemí, země z eh, zóny volného obchodu, ty v podstatě mají lepší preferenční zacházení než prostřednictvím GSP a země s vysokými příjmy, ty tady, myslím, nikdo ani neobhajoval, aby sem byly zapracovány, takže to znamená, že je to podstatná část zemí, které budou bez nějakých kontroverzí ze seznamu staženy takže tady zůstáváme jenom v takové určité šedé zóně a je tu ta otázka tady těch eh, zemí se středními příjmy. Těch je kolem nějakých 13 až 15 zemí. A toto je detailně popsáno právě v té notě, kterou jsme vám poslali. Ale tady vyvstává tedy ta samotná otázka možná z toho dobře ujal pan Schulz. A co teda některé členské státy konkrétně? Snažili jsme se chopit tedy určitých daných kategoriích, které eh, zatím nebyly obsaženy v konkrétních členských státech. Ono to nic nezmění na situaci v našich členských státech nebo ani na vývoji toho, k čemu dojde v našich členských státech to nepostihne ten seznam, pokud oni budou zahrnuty do těch středně příjmových e, zemí. Máme země jako Libie až po Kubu, které tedy na základě stávajících údajů a také proto, e, že zaznamenávají e, tři roky tedy již cesty směřující k zemím se středními příjmy a tady již nebudou zvýhodňovány ale pokud se u nich situace změní, budou opět zase chudé a já jim to nepřeji, ale za rok poté tady by mohly být znovu zahrnuty do seznamu. Takže my tady stanovujeme kritéria pro to, aby tady země buď mohly do seznamu být zapsány, anebo aby již nebyly zahrnuty pro zvýhodnění. Pak otázka pokrytí produktu, to tu vyvstalo, jak v té notě, tak i tady eh, mezi vámi. Jedna a další otázka, ke které jste se tu vyjádřili, eh, v těch našich návrzích eh, je od nás požadováno, abychom zodpověděli také otázky, jaký to bude mít dopad na rozpočet. To není tedy nějaká povinnost komise. Eh, abychom toto hodnotili. Tady to věcí zásadní je to, že většina těch zemí, které budou tady mimo se seznamu a budou čelit vyšším clům, tak eh, dále budou eh, eh, s námi partnery ve vyjednávání o obchodování. Takže nemusíme se úplně ztrácet v těch komplexních číslech. Tady se jedná o zhodnocení té situace ex ante je třeba si tedy uvědomit, že pracujeme v dynamickém světě a že velk, většina eh, zemí bude tedy čelit eh, liberalizovanějšímu trhu právě díky tomu, že je tu stále se měnící proces. A pokud ale dojde k změně a ta daná země se opět stane chudší, může sem být znovu zapracována, ale to budou tedy ty pak konkrétní změny tady eh, této situace. A to jsou tedy ty možné dopady e, na rozpočet. Nicméně toto se nikdy nestalo předmětem diskuze, ani to nebylo předmětem konzultací. To je jenom takový dodatek, který tam přidáváme na konci e, toho procesu. Takže tady to by nás nemuselo odvádět Eh, tu naši pozornost, protože to není tím horkým bramborem. Tady tou otázkou spíše je, zda by tedy tyto země měly být zvýhodněny nebo ne. A chápu, proč někteří lidé tady hovoří o tom, proč třeba Libie ano, nebo jiná země by měly být mimo seznam. A a tedy eh, komise se zamýšlela tak, že pokud se tady na to máme eh, více zaměřit, a já vám děkuji, že tedy vy jste tady hovořili o tom rybníčku s rybami. Tady vlastně ono to tu není eh, statické, protože za určité období dojde k, eh, liberalizaci a, a celý ten soubor preferencí se může změnit. Pokud tedy tam budou spadat, poskytneme jim preference, pokud ne, tak je neposkytneme. A myslím, že Spojené státy s tím vynakládají uh, úplně stejně a může tak být stejně vynakládáno i z Burkina Faso. Takže s tímto návrhem vlastně to trochu odkláníme od těch eh, bohatších rozvojových zemích a obracíme se více k těm chudším. A další otázka, která tu zazněla, zda to bude tedy znamenat, že ty chudší rozvojové země nebo ty nejchudší, ty LDC, jsou opravdu schopny eh, vyžado, eh, využít ten eh, další, to naše příspění, které jim poskytneme. To se objevuje zase ta odpověď na to v tom našem dokumentu. A možná jsme to tady nedostatečně zodpověděli a můžeme to ještě zdetailnit. No a na závěr té otázce surovin. Já vím, že tato otázka tu vyvstala, vyvstala i na slyšení tady, upřímně, protože eh, k tomu už máme vypracovanou politiku, tak by bylo dobré říci, že to není eh, správný přístup je to ostatně příklad toho neférového přístupu a ostatně v samotném textu to nic nezmění a tady bych přerušil. Děkuji, ano, ten váš dokument byl zaslán členům výboru, je to důležitý dokument. A nyní Christopher Fielner, aby debatu uzavřel. Děkuji, pane předsedo. Pan Schulz řekl, že se mnou v některých eh, směrech souhlasí, to mě zneklidňoval a to mě zneklidnilo, ale pak jsem si uvědomil, že to tak úplně není. A i řeknu to jasně. A pan Taylor také, co se týče definice uznatelnosti těchto, eh, těchto chudých zemí. Já mám pocit, že v některých směrech ten eh, instrument nefunguje úplně dobře. Je potřeba o tom ale debatovat. Nemůžeme jej úplně zrušit, protože máme díky němu jasnou definici a to je důležité. Nevím, kdo z vás řekl, že také je tady index lidského rozvoje, rozvoje lidských práv a je docela dobře možné, že vytváření těchto definice zabývají i jiní lidé. Ku příkladu a do toho spadá i index Světové banky. A pan předseda má úplnou pravdu, my musíme vytvořit systém, který je jasný, který bude jasně zacílen na některé země, protože abychom využívali výjimky, které využíváme v rámci VTO, ten režim musí být jasně předvídatelný, jinak nestojí za nic. A souhlasím s předsedou i v tom, že výjimka z pravidla nemůže odpovídat nějakému širokému pravidlu, že to dostane každý. Ale myslím, že v této fázi by nikdo ten návrh nenavrhl rozšíření, protože v praxi vlastně spousta zemí vypadne. Samozřejmě jsou tady zájmy dovozců a i spotřebitelů, ale jsou tady i zájmy evropských výrobců, kteří o to mají zájem, ale myslím, že v zájmu kvalitní debaty je to se věnovat všem těm zájmům. My musíme tento režim nastavit, protože je to důležité pro rozvojové země, ale i pro náš dovoz. My chceme podpořit rozvoj těch chudých zemí a to je cíl, kterého chceme dosáhnout. Ku příkladu osobně já nechci si eh, vlastně využívat zkušeností z USA. Já jsem byl v Hongkongu eh, a účastnil jsem se debaty, eh, debaty o koncepci nic než zbraně. A jsem jako Evropa na to hrdý. E, USA e, na rozdíl to od toho říká nic než zbraně, banány, cukr, e, bavlna a tak dále. Ale hodnota preferencí, na to se musíme ještě podívat. Chápu argument komise, že některé z těchto zemí mají dohody o volném obchodě a že je tady riziko vlastně dvojího přístupu. Já hodně spolupracuji s Indií o tom, jestli vlastně budou mít nadále GSP. A když ale uvalíme vyšší celní sazby na jiné země, tak se naše vyjednávání s Indií zjednoduší. Je potřeba se na to dívat i z tohoto hlediska. A konečně je důležité aby tady ten nový prostor a ta nová energie byla využita skutečně těmi rozvojovými zeměmi, protože to by mělo být naším skutečným cílem. Já jsem se díval trochu na ta čísla, která jste uváděl, ale budeme to muset učinit ještě podrobněji. Musíme především zajistit, aby rozvojové země eh, dostaly větší, větší preference a ne méně. Děkuji. Toto byl skvělý eh, příklad parlamentní debaty. Podívejme se tady na bod 7, který se týká regionální úmluvy o panevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu. Také toto je výměna názoru. Druhá Cílem této umluvy je zjednodušit a sjednotit stávající 60 bilaterálních dohod o pravidlech původu. Spravodajem je Emilio Menendez, není zde, ale pokud vím, Mariana Elena Kopa je zde místo něj. Emilio se omlouvá, že se nemohl, eh, že se nemohl účastnit a já přečtu to, co eh, posílá. V reakci na proces eh, z Barcelony chceme vytvořit zónu volného obchodu ve Středomoří. Prvním krokem k tomuto cíli jsou asociační dohody mezi EU a jeho středomořskými partnery. Tato dohoda usnadní Eh, pravidla, eh, eh, prosazování pravidel původu. Doposud tento režim se stává z velkého množství dohod, které vedou k dysfunkčnosti. Nový systém nahradí všechny tyto protokoly jednotným právním nástrojem. Jak se očekávalo, tento nástroj se dostal s určitým spožděním parlamentu ale po vyřešení problému v radě se parlament konečně dočkal. Arabské jaro je pro Evropskou unii veliká, veliká výzva. Naši jižní soused, sousedé od nás čekají jasnou odezvu, která jim usnadní cestu ke svobodě a demokracii. Vysoká zástupkyně správně identifikovala eh, toto téma v rámci, v rámci této odezvy. Je potřeba rychle schválit tuto zprávu v Evropském parlamentu. Ale jsou tady určité aspekty, které si vyžadují naléhavé eh, vyjasnění. Jak eh, ve stanovisku vyplývá, jsme eh, znepokojeni nesrovnalostmi, které se, vysky, které, se, které se vyskytují v dohodě mezi EU e a Izraelem, co se týče, co se týče produktů, které vznikají na obsazených územích. Eh, jak už je to celá léta, já budu já budu dávat velký pozor na porušování mezinárodního práva ze strany, eh, ze strany Izraele, ale eh, celý tento dokument nesmí utrpět nezákonnými, praxe, nezákonnými postupy Izraele, protože se týká více než 50 zemí a musíme zajistit, aby Eh, produkty, které pocházejí eh, z nelegálních osad, eh, aby se jim nedostalo zvýhodněného režimu jako ostatní produktu. Dobře, děkuji. Někdo si žádá slovo? Ano, náš nový člen, pan Prust. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Eh, má kolegyně Saifi, není nyní ve výboru AFET a ona se tedy omlouvá, nicméně eh, požádala mne, aby ji zastoupil právě v této rozpravě. A myslím, že všichni souhlasíme s tím, že tato omluva by měla rychle vstoupit v platnost, protože představuje opravdový pokrok. To předvídané zjednodušení je naprosto nezbytné a v dnešní době podnik, který si přeje eh, využít těch nejrůznějších eh, opatření, musí ovšem respektovat celou řadu ustanovení z nejrůznějších protokolů a musí vědět, který z těch protokolů se uplatňuje právě pro tu danou zemi, se kterou obchoduje a to je opravdu eh, velký, mm, velká byrokratická zátěž pro naše podnikatele. Eh, takže toto by mohlo mít opravdu eh, poměrně eh, jednoduchý dopad na to, jak by celá ta záležitost mohla fungovat. Nicméně je třeba zajistit právní jistotu pro naše ekonomické operátory a mělo by to vést tedy k takové jednotné jediné úmluvě. A ta bude tedy uplatnitelná pro, v takové rozsáhlé oblasti, která bude zahrnovat velký počet zemí. V podstatě to eh, dojde o posílení toho, co tu bylo dohodnuto již v březnu. A také to jde ruku v ruce s evropskou politikou eh, sousedství. Mne také těší to, jak jsem si dnes vyslechl, že Právě polské předsednictví hodlá prosazovat a podporovat tu politiku sousedství. To mne těší, protože tím eh, vlastně vysíláme dobré signály našim sousedům, zejména těm eh, na jihu. Je to mm, taková další etapa eh, vývoje. Je důležité, aby tato umlova vstoupila v platnost, ale zejména se musíme zasadit o to, aby, byly tedy, aby byla pravidla zjednodušena. A aby toto vše opravdu fungovalo, musíme i příslušným zemím dodat eh, technickou pomoc. Já mám tady konkrétně na mysli eh, ty země eh, jižní oblasti, kde mohou na tuto administrativní zátěž nahlížet jako na příliš nadměrnou. Takže z komise k nám doráži, eh, dorazily určité sdělení komise. Nyní pan předseda. Eh, za Evropskou komisi tu máme zástupkyni, paní Sofia Munoz. Kde jste? Máte slovo. Eh, já si myslím, že předám slovo odborníkovi za DG Taxud. Je to kolega, který zodpoví na tuto otázku, prosím. Merci, monsieur le président. Merci, Sofia. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Sofii. Myslím, že ty připomínky popisují ambice této úmluvy velice dobře, protože naším hlavním cílem na tomto místě je mít nástroj, který umožní aby se dodržovala pravidla původu. Hovořím o pravidlech původu eh, v pan evropsko-středomorském prostoru. Tato pravidla musí být eh, modernizována. V této chvíli se nacházíme v technické fázi. Tento nástroj je v současné době eh, komplikovaný, nebo ta pravidla jsou komplikovaná. A abychom mohla tato, mohli tato pravidla změnit, je třeba zároveň změnit celou řadu protokolů. A ta myšlenka, aby všechny tyto protokoly byly zahrnuty v jednom nástroji, to je dobrá myšlenka, je to také správná cesta ku předu. Takže myslím si, že to je správný cíl, to je správný přístup. Je to první krok. A jak už jsem řekl, cílem je modernizovat pravidla. Děkuji, předáváme eh, slovo zpět zpravodaji. Zdá se, že je zde široký konsenzus. A náš kolega požádal o stanovisko právní služby, takže předpokládám, že v následujících dnech obdržíme toto stanovisko. Dobrá, není zde žádná politická neschoda. Je třeba pouze vyjasnit nějaké právní otázky. A 22. září se bude hovořit o návrhu zprávy, lhůta pro pozměňovací návrhy 23. v poledne. A dále bod 8 na pořadu jednání. Obchod se zemědělskými produkty a produkty rybolovu mezi ES a Palestinou. Jedná se o dohodu, takže zde máme postup souhlasu. Jedná se o obchodní preference pro palestinské zemědělské produkty a produkty rybolovu, abychom podpořili rozvoj palestinské ekonomiky. Jedná se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 Jde nám o to, aby došlo k podpisu odpovídající eh, dohody mezi Evropským společenstvím a Palestinou, pokud jde o zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, produkty rybolovu a ryby. Nová ustanovení nicméně nepokrývají ovoce a zeleninu. Současný systém pro tato odvětví eh, bude trvat i nadále. Dohoda bude eh, trvat 10 let, po pěti letech bude proveden přeskum a může být případně obnovena. Proběhla vyjednávání na základě eh, barcelonského procesu v oblasti zemědělství. K pověření rady došlo v roce 2005. Jde o liberalizaci obchodu. A existují zde výjimky pro některé citlivé produkty. Evropská unie zrušila cla pro eh, většinu produktů pocházejících eh, z palestinského území. A palestinská samozpráva je nejmenším obchodním partnerem Unie. Podle údajů komise pouze 6,1 milionů eur představoval v roce 2009 dovoz z palestinské samozprávy do EU. Během prvního čtvrtletí roku 2010 došlo k nárůstu dovozu o 32,6 Jedná se o nárůst dovozu eh, z palestinské samozprávy do Evropské unie. Pokud jde o budoucnost tohoto regionu, jeho budoucnost závisí také na obchodní politice. Eh, snažíme se o snižování chudoby v této oblasti. Podle údajů eh, bank se ukazuje, že většina obyvatel palestinské samozprávy žije v chudobě. Evropská unie je největším eh, dodavatelem a obchodním parlamentem Izraele. Takže může vykonávat tlak pro to, aby obě strany se dostaly k vědnavacímu stolu a aby tak dosáhly mírového řešení svého konfliktu. Myslím si, že tato dohoda je velice důležitá pro palestinskou stranu a pro politiku tohoto regionu a je třeba, abychom ji eh, implementovali co nejrychleji. Dobrá, návrh doporučení máte ve svých složkách. Spravodajka navrhuje udělit souhlas pro uzavření této dohody. Nicméně je zde možnost pozměvacích návrhů. Lhuta je 15. července v 6 hodin večer. Takže zaháníme diskusi. První žádá o slovo Enrique Lucia. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat naší zpravodajce Marii Eleny Kopa za to, že připravila návrh usnesení a za to, že připravila vysvětlující prohlášení, kde eh, vysvětluje eh, povahu této dohody a pozitivní aspekty. Naše skupina eh, souhlasí s cílem této dohody kterým je pomoci rozvoji palestinské ekonomiky, a to nejrůznějšími způsoby, včetně eh, odstranění cel pro export do Evropské unie. Nicméně chtěla bych říci, že vysvětlující prohlášení se mi zdá velice politizované a eh, ve mnoha aspektech se nedotýká reality. Například tvrzení, které není přesné, je, že izraelské osady jsou důvodem pro špatnou hospodářskou situaci v palestinské samozprávě. Myslím si, že není možné, aby tento parlament vnímal izraelské osady jako e, důvod pro všechno špatné v Palestině. A chtěla bych říci, že více než 30 tisíc palestinců v současné době pracuje v zemědělství a v průmyslu v izraelských osadách na západním břehu. A tito lidé díky tomu mají pravidelný pří, eh, příjem a zároveň eh, živí celou řadu eh, dalších členů rodin. Není možné tvrdit, že izraelské osady na těchto územích jsou důvodem pro chudobu těchto území. Další otázka, další věc se týká toho, že se zde hovoří o tom, že se nerozlišuje mezi produkty, které jsou z palestinské samozprávy a z Izraele. To ale není pravda. Víte, že v roce 2004 Evropská unie a Izrael podepsali dohodu, ve které se stanovuje, že eh, dokumenty eh, týkající se, že eh, dokumenty z Izraele ponesou označení města a, a produkty eh, z oblastí jiných, než eh, které byly zahrnuty do irlandské území eh, v roce 67, nebudou mít preferenční přístup. To znamená, že se zde rozlišuje mezi produkty ze západního břehu a produkty z Izraele. Na poslední schůzi výboru jsme o tomto tématu již eh, hovořili. Já chci říci, že mi připadá nepřijatelné, že zde máme už druhou výměnu názorů týkající se eh, preferencí vůči eh, Palestině aniž bychom hovořili o aktuálních otázkách. 21. června jsem neobdržela odpovědi na své otázky. Chci zdůraznit, že Eh, eh, jsou zde dvě aspekty, jsou dvě aspekty, preference eh, vůči Palestině a dohoda AKA. A to je třeba mít na paměti. Je evidentní, že některé politické skupiny se snaží politizovat jednu otázku a druhou otázku mít pouze technickou a to není spravedlivé. Já si myslím, že je dobré, abychom přistupovali stejně k oběma stranám. Chci, aby obě dohody byly schváleny protože si myslím, že nejsou dobré jenom pro Palestinu a Izrael, ale také pro Evropskou unii. Z ekonomického hlediska bych mohla říci, že e, dohoda s Izraelem je lepší pro evropské spotřebitele než dohoda s Palestinou. Chci, abychom netlačili na um, urychlenou diskusi, e, pokud jde o dohodu s Palestinou. Chci, aby bylo jasné, že nechceme urychleně schválit preference pro Palestinu a poté brzdit dohodu s Izraelem. Myslím si, že bychom eh, měli být nestraní. Je třeba, abychom se drželi našich hodnot, měli bychom přistupovat k oběma stranám rovným způsobem. Doufám, že náš výbor eh, v tomto směru prokáže eh, zdravý rozum. Please from any applause. A prosím, zdržte se jakéhokoliv aplauzu, pokud někdo uh, není nestraný, potom to nejsem já. Chci říci, že mezi těmi eh, dvěma tématy není žádné propojení. A každé z těchto témat je nezávislé, abychom se vyhnuli jakékoliv předpojatosti. protože jinak bychom zde měli velice nepříjemný precedens. Jediný eh, smysl, jediný důvod, proč propojit eh, dvě dohody, dva, dvě témata, ehm, jediný důvod eh, pro propojení je, když zde je úzká věcná souvislost, ale tomu tak zde není. Takže kdo žádá o propojení, snaží se o spolitizování obou těchto témat. A dále Keith Taylor nebo Paul Murphy. Paul, Paul Murphy. Thank you. Děkuji. Děkuji zpravodaji za zprávu a vysvětlující prohlášení, se kterým souhlasím. Za, za prvé chci do zápisu říci, že jsem byl proti spojení obou dokumentů a souhlasím s a předsedu. Vítám dohodu na tom základě, že bude poskytovat určitou omezenou pomoc palestinské ekonomice, protože je to důležité, tak jak to stojí ve vysvětlujícím prohlášení a jak jsme o tom posledně mluvili. Vzhledem k realitě totální blokády Gazy a velkých administrativních překážek, které stojí v cestě vývozu eh, z západního břehu. Eh, vysvětlující prohlášení má pravdu, když říká, že ta situace na palestinských územích je velice špatná vinou blokády a eh, přesně to odpovídá údajům ze Světové banky. Čísla eh, mluví za sebe, zvláště blokáda. Máme 66 lidí na území Gázy. Gázy nemají zajištěné potravinové Eh, eh, potraviny, eh, mnoho dětí trpí anémii, 60 až 70 lidí závisí na zahraniční pomoci, a tisíce lidí bydlí, po, žijí z dolaru za den a od doby blokády se tato situace zhoršuje, takže z toho vyplývá odpovědnost Izraele za humanitární katastrofu na území Gázy, zvláště za destrukci palestinské ekonomiky, zvláště na území Gázy, což podle mě je úmyslem Izraele a je bohužel jasné, že je to určitý záměr izraelského státu v této politice pokračovat. A jak jsme viděli v nedávných týdnech, izraelský stát je schopen jít velice daleko při udržování této blokády, brždění palestinské ekonomiky a Vidíme to i z jejich eh, debaty, eh, z jejich, z jejich odezvy na eh, flotilu 2, které hrozí. Ta flotila, jejíž vyplutí bylo sabotováno, to je ty, ty, dvě, ty dvě lodě byly sabotovány. Stejným způsobem ve dvou zemích, ve dvou přístavech to bylo zcela v souladu se izraelskou politikou a Eh, to, co izraelští ministři řekli posléze, eh, z toho vyplývalo, že určitým způsobem se vychloubají a vlastně si činí zásluhy za tyto incidenty. A bohužel za spolupráce vlády v Řecku eh, se vlastně Ehm, se, se vlastně rozšířila blokáda gázy i na řecké výsostné vody, kdy řecký stát eh, kolaboroval, ne, eh, kolaboroval s Izraelem a nepovolil vyplutí těchto lodí. Takže z tohoto důvodu vítám tu dohodu, ale když se palestinské zboží nedostane na evropské břehy, tak ta, dokument, tak ta dohoda nebude stát za moc. Proto je odpovědností Evropské unie eh, jít ještě nad rámec toho, že by, že by byla svým odpodníkem, eh, obchodníkem, když ve skutečnosti vlastně kolaboruje s Izraelem a nenutí dostatečně, aby zrušil blokádu. Já mám žádost o slovo Daniela o EPP. Vážení kolegové, eh, tady je vlastně debata, jestli Eh, jestli eh, se ty dva body mají propojit, eh, ta debata nemá smysl. Oba dva, obě dvě ta témata jsou velice politická. Jednají se dvou území, s nimi, nimiž se zabýváme již celá léta. Nejenom naší politiky, ale politiky mezinárodní. Jako Evropa se zabýváme tímto problémem, který už celá desetiletí se ne, nedaří řešit. A podle mého mluvíme neustále o tom, že obchodní politika by měla přispívat ostatním politikám v tomto, eh, v tomto, eh, na tomto území. A jedná se o obě dvě tyto země. obou dvou případech eh, ty preference, o nichž, o nichž mluvíme, by měly být využity k vykonání politického tlaku na tyto země ekonomické vztahy mezi Evropskou unii eh, na, a Izraela na jedné straně a palestinskými územími na straně druhé by se mělo stát eh, významným tématem, zejména pro naše eh, kolegy v zahraničním výboru, kteří by se mu měli věnovat a měli bychom společně s nimi diskutovat diskutovat o tom, jakým způsobem my ve výboru pro mezinárodní obchod můžeme přispět eh, k eh, tomu, aby ta zahraniční politika Evropské unie dospěla k cíli. A můžeme hovořit i s oběma delegacemi. Naše, máme delegaci eh, na palestinská území a máme i, i delegace, která jezdí do palestinského parlamentu, takže i tyto dvě delegace by mohly přispět Eh, k tomuto řešení. Byl bych velice rád, pane předsedo, byste se eh, mohl zamyslet nad tímto návrhem a eventuálně o tom pohovořil i s případnými koordinátory. Dobře. Eh, o tom mohou padnout nějaké otázky na zkusce koordinátorů. Z procesního hlediska nevidím žádný důvod, proč bychom měli měnit harmonogram postupu a řešení těchto témat. Každé to téma se bude řešit podle předem nastaveného harmonogramu. Další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Máte pravdu, když říkáte, Eh, že postupy by měly být respektovány. Nicméně nesmíme skrývat eh, tu skutečnost, že náš výbor pro mezinárodní obchod již po dlouhá léta eh, slouží nebo používá určitý argument pro naši zahraniční politiku. A existují určité příležitosti, kdy se mohou některé politické problémy vyřešit právě tím, že se tedy citlivým způsobem chopíme těchto dvou témat. Takže já si myslím, že připomínka pana Gaspariho by eh, nás mohla vést k tomu, že to interně zhodnotíme na zasedání koordinátorů a také dále eh, politické skupiny a další členové tedy budou vědět, jak uchopit tato dvě témata, které tedy, kde, kde existují určité ekonomické vazby a mohou pomoci k vyřešení politické situace, což je ostatně důležité pro obě strany, jak pro nás, tak pro tu protistranu, protože nastolení míru je naprosto zásadní pro všechny kteří tam eh, zažívají opravdu dramatické situace, jejich život není snadný. Já jsem si to eh, vyslechla a děkuji kolegovi, který hovořil o tom, eh, že v Gaze žijí lidé s méně než jedním eurem na den a nezapomeňme, že na světě nechci říct úplně polovina obyvatel planety, ale možná jedna třetina přežívá denně s takovou částkou také. A ještě poslední připomínka, pane předsedo, abych eh, upozornila ostatní členy, tedy pokud si nestavím, nestanovíme předem kritéria, pokud eh, tedy neexistuje nějaké dohody s zeměmi, se kterými máme vztahy, tak je třeba je nastavit tak, aby tam byly zapracovány i takovéto parametry, aby nás to nevedlo k tomu, že to vždy vyvstanou a takové debaty, které spíš vedou pouze k posílení takových určitých partijních názorů, stranických názorů. Ano, děkuji, ale prosím stručně, že máme čas. Děkuji, pane předsedo. Já vidím, že nemáme zajištěno nizozemské tlumočení, tak se pokusím hovořit anglicky. Jen velice stručně. A já jsem předsedou delegace pro Izrael. Já nemám nic proti tomu návrhu. I v průběhu na poslední návštěvy si pamatuji, že jsem hovořil s mnoha palestinskými podnikateli, ale Hamas nás asi překvapil, nebo byl překvapen tou zprávou zpravodaje. Já si pamatuji, jak to tehdy vypadalo. Já jsem se setkal se zástupci obou stran a pro mne je, nepřekvap, je opravdu překvapit, překvapivé, že v této sněmovně jsme schopni vyprodukovat takovouto zprávu. Já plně zaštiťuji to, co eh, řekla paní Andrekiene a mám na vás otázku. Měli byste se zeptat expertů, kteří jsou tady s námi. Je to eh, mistr eh, Pierre Leju. Já, jestli jsem to dobře pochopil, tak jste jednou přišel za mnou a řekl jste mi, že implementace pravidel původu Eh, je eh, tedy dána. Nyní se zdá, že tomu tak není a já bych rád věděl, kdo tu tedy lže. Vždyť my se snažíme být čestnými politiky a tady, tady v té debatě vyvstávají důležité hospodářské otázky ale je třeba se podívat i na celý ten mírový proces. Já jsem předsedou delegace pro Izrael a já bych nemohl nikdy jet eh, do eh, nizozemské domé, eh, domovské země a tam jim takový dokument předložil. Děkuji a nyní si vyslechneme zástupce komise. Prosím, můžete být maximálně struční? Ano, pane Moreiro, budu stručný jen dvě či tři připomínky, abych zodpověděl na to, co tu zaznělo v diskuzi. V první řadě komise samozřejmě eh, sdílí stejný náhled jako zpravodajka. A pak je ta otázka, ale tedy eh, otázky redukce chudoby vzhledem že to máme tak eh, chudou sousedskou zemi, takže jak se zdá, eh, máme tu stejné cíle. Tato dohoda eh, se vlastně týká všech výrobků, je tu určitá malá výjimka, to je systém pro ovoce a zeleninu, nicméně celá pro ovoce a zeleninu, ta jsou liberalizována. Druhá připomínka. Tady bych chtěl potvrdit jednu eh, věc toho, co řekla paní Andrikiene, týkající se té volitelnosti pro eh, preferenční zacházení s určitými výrobky, které pocházejí z izraelských osad a které my neuznáváme. Myslím, že i kolega to může ostatně potvrdit. Od roku 2005 máme dohodu s Izraelem o tom, že export z Izraele tedy musí vždy prokázat eh, poštovní směrovací číslo a podrobnosti, odkud ten výrobek pochází. A pokud ty údaje tam nejsou stanoveny, nebo pokud to stanovuje, že to pochází z osad, tak tomuto výrobku neudělíme preferenční zacházení. Tady to je velice eh, jasné. Je to tedy jasně stanoveno a funguje to těch několik posledních let. E, uplatňují to tedy i členské státy a funguje to dobře. A třetí připomínka, souhlasím s těmi, kdo e, říkají, že toto není všelékem, může to pomoci, ale musíme ještě více propracovat tu otázku usnadňování celních e, vztahů s regionem. Komise v tomto opravdu hodně podporuje, poskytujeme Eh, technickou eh, podporu. Eh, snažíme se tedy, aby i palestinská strana měla lepší vztahy s okolními zeměmi a rozhodně si myslím, že toto může přispět i k těm obchodním vztahům s Palestinou. No a na závěr, pane předsedo, souhlasíme s vámi v tom, že tato dohoda, nebo bychom na ně měli nahlížet na základě jejich zásluh a doufám tedy, že to bude přínosné pro palestinské obyvatelstvo a jejich vládu. Předseda, eh, měli jsme tu další žádost o slovo, pan Tyler, tak prosím, buďte stručný. Ano, a já jsem se hlásil, takže jen velice stručně mě těší, že komise se opravdu zavazuje a chce eh, pomoci palestinskému lidu Myslím si, že prací tohoto parlamentu je tedy na jednu stranu respektovat zákony a také na druhou stranu tedy e, zajistit to, aby ta pravidla, která máme, byla opravdu účinná a ta nařízení. Evropský e, tribunál e, rozhodl, že výrobky pocházející z izraelských osad by neměly vstoupit na evropský trh na základě dohody s Izraelem. A mne velice těší, že paní Kopa se eh, zamyslela i nad účinností této dohody o přidružení v tom vysvětlujícím prohlášení. Ale je třeba se tady dívat na to, eh, pokud ty výrobky pocházejí z Palestiny a zda mohou být tedy dostatečně dobře odděleny od těch, které eh, pocházejí z Izraele. A ještě myšlenka pana Kaspariho o té úzké spolupráce s výborem a FED to podporují. Děkuji a nyní paní zpravodajka, prosím. Ještě k tomu eh, vašemu vysvětlujícímu prohlášení. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji za vaše připomínky. Předseda žádá, aby byla řečnice stručná. Ano, takže v první řadě chci odpovědět paní Andrikiene. My jsme politickým orgánem a všechno, o čem tu rozhodujeme, je politické a my jsme politici, takže i e, pokud taková iniciativa je politizována, v podstatě všechno je tu politizována a já nevidím jedno jediné téma v obchodním světě, které by nebylo politizováno. Osady jsou nelegální e, podle mezinárodního společenství a je to v podstatě i do velké míry důvod nebo příčina utrpení palestinského lidu. Pak otázka výroby v osadách. Evropští obyvatelé si přejí vědět, odkud tedy ty výrobky, které oni eh, konzumují, pocházejí. Otázka tedy, že tu máme eh, komplikované systémy kódu na těch výrobek, výrobcích a já se v tom vysvětlujícím prohlášení snažím vysvětlit tedy, aby to byl jasnější systém aby se zabránilo tomu, že výrobky z osad jsou prodávány jako palestinské výrobky. Poslední věc paní Andrikiene. Eh, já jsem nechtěla uh, hovořit o té uh, dohodě AKA, Tady to není, tady žádné evidentní propojení, ale samozřejmě všichni, pan předseda, jsou ochotní o tom ještě diskutovat. Ano, je to na pořadu jednání na zítra, říká předseda. Takže já to nebudu opakovat, co jsem říkala při tom prvním jednání o dohodě, jen řeknu, že toto by nemělo být něco, co bude zabraňovat nějakou další jednání o dohodě AK. Pak k tomu, co řekl kolega Baldet, já nemám, není mým záměrem měnit eh, mé vysvětlující prohlášení. Máme tu lhutu pro předkládání návrhu. Pokud dosáhnete většiny a prosadíte změnu, tak eh, to tak může být, ale v opačném případě eh, zachovám to, v co věřím. A pak ještě k té flotile, protože já jsem členem PASOKu a cítím se zodpovědná zodpovědět. Řecká vláda měla informace o těch provokacích, eh, co se týkalo flotily a eh, byly tu konverzace s palestinskou eh, samozprávou, s Abbasem, Mahmudem Abbasem. Náš premiér nabídl spolupráci i pomoc přepravy humanitní pomoci Palestíně. Nicméně flotila tuto nabídku nepřijala. Taková je tedy situace, tak to proběhlo. Vím, že eh, vy s tím nebudete spokojeni, ale tak to bylo. Dámy a pánové, vysvětlující prohlášení, ale nemohou být podrobeny hlasování ani pozměňovacím návrhům. Eh, spadají do výlučné zodpovědnosti eh, zpravodaje a pokud tedy odpovídají podstatě toho návrhu, tak jsou platná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 15. července a, a hlasování 30. července. Bod 9 rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky. Spravodajem je George Sabin Kutaš. Toto je druhá výměna názoru. Já prosím o klid. A bod 9 jsme odložili na zítřek odpoledne. Omlouvám se. Takže nyní bod 10, postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 ve znění pozměněném radou. Naším zpravodajem, jako vždy, je Petr Šťastný. Toto je eh, stanovisko eh, výboru pro rozpočet. Máme projednání návrhu stanoviska a já dám tedy slovo panu zpravodaji a žádám všechny, kdo stojí, kdo se baví, aby odešli z místnosti a umožnili nám pokračovat klidu. Petr Šťastný, máte prosím slovo. Děkuji, pane předsedo. E, čas běží, já to proběhnu. Rada a Koreper minulý týden e, ořezali rozpočet komise a ta redukce byla značně významná ten nárůst rozpočtu bude asi 2,9 což je pod uh, úrovní inflace, která představuje 3,2 Takže to se dotkne každé linky eh, v každé rozpočtové eh, kapitole, v každém rozpočtovém okruhu. Nejvíce okruhu 4, což je Evropa jako globální partner, dochází k nárůstu 2% pod inflací v porovnání s rozpočtem pro rok 2011, což je snížení o 204 eh, milionů, co se týče prostředků na platby. Co se týče eh, prostředků na platby, rada navrhuje snížit návrh rozpočtu o 300 milionů. Dvě třetiny tohoto eh, snížení se týká specifických rozpočtových linek a jedna třetina snížení rezervy na eh, pomoc v nouzi. Znovu chci připomenout, že existují tři projekty, které se financují v rámci přípravných akcí eh, jeden eh, v Pekingu, jeden na, další na čtyřech místech v Indii a obchodní centrum ASEAN v Tajsku. Koordinace eh, evropského úsilí a internacionalizace je zcela zásadní. My musíme schromažďovat eh, zkušenosti a schromažďovat také informace a poskytovat je našim eh, ekonomickým subjektům v dalších zemích, především ve prospěch malých a středních podniků. Já jsem sem připojil i, eh, i myšlenku nějakého návrhu eh, takového orgánu do svého návrhu. Bylo, dalo by se to Eh, financovat pomocí nástrojů ICI a ICI+, takže základ pro tento návrh už vlastně existuje v rozpočtu EU, proto ty první přípravné akce nejsou nezbytné, máme už na to rozpočtovou linku. Co se týče reakce od komise, eh, je možné s touto aktivitou počítat. Normální finanční pravidla znamená, Eh, otevřít výběrové řízení a to se samozřejmě na tento projekt bude také vztahovat, ale respektivní rozpočtové linky, co se týče ICI a ICI+, plus, je potřeba použít, aby pokrývaly eh, tuto iniciativu. Já proto podám ty nezbytné pozměňovací návrhy rozpočtu v rámci tedy interinstitucionálního rozpočtového postupu. Komise potom bude moci začlenit tento projekt do programu a bude se snažit vybrat eh, žádoucího partnera pomocí eh, oficiálních postupů. A my se budeme snažit těmto strukturám i co se týče eh, ekonomické diplomacie. Parlament v rámci Lisabonské smlouvy se bude také snažit přispět k úspěchu a konkurenceschopnosti našich podniků v třetích zemích této souvislosti potřebujeme více Evropy eh, k rozvinutí úspěšné odezvy na výzvy globalizace. Měli bychom se maximálně snažit pomoci našim podnikům, aby se z výzev staly příležitosti. Těším se na diskusy s vámi o možnosti vytvořit takovou koordinační eh, jednotku, která bude pomáhat našim podnikům v zahraničí. A závěrem, pane předsedo, jsem eh, přesvědčen, že lepší koordinace Uh, už uh, sta, už vlastně fungujících hospodářských subjektů povede k lepší efektivitě a ke uh, eventuálnímu snížení rozpočtových prostředků. Děkuji Petru Šťastnému a vítám váš návrh na vytvoření tohoto nového mechanismu k, podpoř, k podpoře našich obchodních aktivit v zahraničí a v zámoří. Debata mezi členy našeho výboru Pan Kif, děkuji, pane předsedo. to vysvětlení bylo vítáno. Já jsem poněkud znepokojen, že v rámci e, článku 20.02.01, kde se hovoří o dobrých, e, o dobrých obchodních vztazích e, na trzích s třetími zeměmi, je oddíl, který eh, chce posílit kapacitu rozvojových zemí při jejich účasti eh, ve světovém obchodním systému, zvláště s odkazem na eh, Fair Trade. A komise teď jako kdyby tyto závazky vůči Fair Trade chtěla vypustit. Naše skupina zelených by je tam ráda viděla znovu, protože Fair Trade, spravedlivé obchodování, patří k užitečným a účinným nástrojům pomoce rozvojovým, pomoci rozvojovým zemím. A myslím, že by se do této rozpočtové linky rozhodně Fairtrade měl vrátit. Děkuji. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s poslední poznámkou kolegy, protože když se podíváte na konkrétní plán rozpočtu, uvidíte, že v některých kapitolách, které se týkají mezinárodní politiky, um, obecně, co se týče otázek AFET a DEVE a tak dále, že tam dochází ke skutečně zásadním škrtům. A co se týče eh, mezinárodního obchodu, tam je to spíše obecnější. My musíme tedy se Eh, rozhodnout, s jakými eh, nástroji a prostředky se bude počítat. Já souhlasím se zpravodajem, že určitý návrh je potřeba přijmout, ale měli bychom se konkrétněji zabývat tímto eh, návrhem těch různých rozpočtových linek, protože potom nám jasněji vyplyne, kde je potřeba zvýšit tlak na výbor pro mezinárodní obchod, abychom dosahly svých cílů. Takže v tomto směru také budu chtít přispět k návrhu eh, pana zpravodaje. Děkuji. Pane zpravodaj, je tady někdo z komise k tomuto bodu? Není. Dobře, takže dám slovo znovu zpravodaji, aby zareagoval na odezvu našich dvou kolegů. Já vám chci, chci poděkovat za veškerá vyjádření k rozpočtu na rok 2012. Na jedné straně jsme nuceni tedy škrtat ve všech těch rozpočtových linkách, jak jsem řekl, a týká se to všech okruhů. Na druhou stranu eh, souhlasím s vámi, je to stejná, stejný problém, jaký už jsme řešili dříve. Tuším, že se to týkalo GPS, GPS+, kde docházelo ke škrtům a je potřeba se zaměřit na ty, kteří jsou nejpotřebnější, abychom jim skutečně pomohli, abychom nesnižovali objem dostupné pomoci a musíme se konkrétně zamyslet nad tím, jestli bude možné něco najít. Rád přijmu jaké, jakýkoliv pozměňovací návrh, který by napomohl zachovat tu unikátní filozofii, kterou tedy cívá Evropský parlament. Eh, těším se tady na váš návrh, času je dost. Rád přijmu pozměňovací návrhy, eh, je na to ještě k dispozici. Děkuji. a harmonogram vypadá tak, že tedy je možné podat pozměňovací návrhy do 19. září. A končím naše setkání v plném počtu. Zapomněl jsem ještě eh, lhutu pro pozměňovací návrhy 5. srpna 18.00. Takže žádám všechny, kdo se nemají účastnit,